Right. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte na odpoledním zasedání. Čeká nás bod 13. Výměna názorů se členy zahraničního výboru no, novozélandského parlamentu k vzájemným obchodním vztahům. Dovolte, abych je představil. Po mé levici sedí pan John Hayes, kterýž to, nebudu říkat, kdy jste se narodil, byť mi to tady stojí na papíře, ale z vašeho životopisu vidím, že jste předsedou zahraničního výboru, který má v gestci také obranu a obchod. Potom Phil Goff, toho jsem znal, když jsme vyjednávali o obchodní výměně s Novým Zélandem, protože v té době působil jako ministr obchodu Paul Hutchinson a Sir eh, William Seale. To jsou zbývající poslanci novozelandského parlamentu a také vítám pana velvyslance. Zvětali se Měli bychom tedy hovořit o investičních a obchodních vztazích EU Nový Zéland, o posilování parlamentní spolupráce a také se budeme dívat na vzájemné partnerství v širším globálním a regionálním kontextu. Chci všem připomenout, že, že Nový Zéland má velmi otevřenou zahraniční politiku, má řadu obchodních dohod po celém světě, s Čínou od roku 2008, vyjednávají s Indií, s Tajvanem, s Ruskem, Běloruskem, Kazachstánem. Také se těší na další transpacifické partnerství a širší azijské hospodářské partnerství. TPP vás určitě bude zajímat, protože jsme o tom hovořili v tomto výboru několikrát. zaznamenáváte tedy rychlý pohyb, jste velmi proaktivní ve své obchodní politice, máme se od vás co učit. Máte také za sebou úspěšnou zemědělskou reformu. Jak jsem dřív, dříve říkal, my jsme se zabývali zemědělstvím a minulosti myslíme si, že je potřeba je reformovat a ve stávající situaci proto máme vhodnou příležitost. Kromě toho určitě existuje prostor pro další prohloubení naší vzájemné spolupráce. Týká se to rámcové dohody, eh, která byla spuštěna, její vyjednávání bylo spuštěno letos v létě. A doufáme, že v ní bude více obchodního obsahu. V duchu dobré spolupráce Evropský parlament 12. září schválil a eh, smlouvy o vzájemném hodnocení posuzování v souladu Evropská unie Nový Zéland. Takže vám dám slovo. Poslanci a poslankyně určitě se vás rádi vyslechnou. Myslím, že zde všichni chápáme, jak důležitý je obchod, především vzhledem ke stávající hospodářské situaci. Já věřím, že obchodování je vždy lepší než poskytování pomoci a že pokud využijeme všech příležitostí, tak před námi stojí stojí světlá budoucnost. Vy jste v podstatě, zrenovoval, vy jste v podstatě provedli reformu a svého zemědělství přes noc, muselo to být velice těžké. Určitě si rádi vyslechneme i vaše představy o budoucnosti. Bohužel bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo, a přeji všem dobré odpoledne. A děkujeme za pozvání pro naší delegaci. A já plním slib, který jsem dal na ASEANu v Laosu. Nový Zéland přistoupil k této organizaci zhruba před měsícem spolu s Austrálií, Myanmarem a Ruskem. A na tom zasedání jsem se díval na evropské zástupce a říkal jsem si, oni si určitě myslí, že se odkláníme od Evropy. A řekl jsem na tom zasedání, že to není pravda a že za měsíc povedu delegaci parlamentu napříč politickým spektrem složenou, která navštíví Evropu. Takže jsem rád, že jsme se tam viděli a jsem rád, že vidíte, že plníme své sliby. Protože plnění slibů to je charakteristický rys naší země. Vítáme příležitost více komunikovat s vaším parlamentem tady v Evropě a konec konců i vašimi národními parlamenty. Dnes jsme přiletěli ráno z Dánska a ještě nás čeká návštěva dvou dalších hlavních měst během nadcházející dvou týdnů. Kolegové i v minulosti měli velmi dobrá setkání, ale máme pocit, že toto je skvělá příležitost setkat se jako výbor s výborem v Bruselu a doufám, že to založí tradici. Protože i když žijeme ve vzdálenosti 27 hodin letadlem, tak eh, Nový Zéland a Austrálie sice žijí na, druhé, na druhém konci světa, ale komunikujeme s Evropou, máme velmi podobné hodnoty týkající se životního prostředí, lidských práv, obchodu. Prostě víme, že spolu můžeme komunikovat přímo, protože nás spojí hodnoty. A vždy jsme věřili v to, že je důležité komunikovat s Evropským parlamentem. Když jsem pracoval jako diplomat a nosil tašky ministrům, tak eh, jsem říkal, že bude potřeba, abychom jezdili do Evropy. A myslím si, že poté, co byla podepsána Lisabonská smlouva, to platí ještě více, především co se týče obchodní politiky. Pokud někdo měl pochyby, tak v červenci, kdy jste hlasovali o aktě, už bylo jasno. Nebudu se teď zabývat eh, akta, je to kontroverzní u nás, ale v podstatě ukázalo se z toho, jak důležitý je tento parlament a tento výbor a při vytváření a formování politiky v Evropské unii a v Evropě. Velmi si ceníme takovýchto mimo parlamentních, eh, parlamentních eh, kontaktů. Jsme malá země, již ekonomika závisí na obchodě Evropská obchodní politika je pro Nový Zéland velmi, velmi důležitá a platí to odevždy, co já si pamatuju a určitě to bude platit i hluboko do budoucnosti. A to zaprvé proto, že Evropa je třetí nejdůležitější obchodní partner po Austrálii, Číně a Spojených státech, je čtvrtý. V minulosti byla Evropa naším nejdůležitějším trhem. My jsme diverzifikovali svůj, svou obchodní politiku a stoupá Ázie, takže z toho i vyplývá pokles obchodní výměny s Evropou. Na konci 90. let Fukov byl ministrem obchodu u nás následovala u nás hospodářská krize, jak jste říkal, pane předsedo, my jsme zrušili veškeré zemědělské subvence přes noc, protože v podstatě nám nic jiného nezbývalo. Chvíli to bolelo, Nicméně naši zemědělci diversifikovali jak co se týče produktu, tak co se týče eh, trhů. A jsem volený zástupce z venkova, z venkovské oblasti a musím říci, že došlo k navýšení produktivity po celém zemědělství právě díky této nutnosti konkurovat zbytku světa. A e, ta produktivita se zvýšila výrazně více než v průmyslu. Zemědělství je důležitou součástí obchodního profilu Nového Zélandu, ale v podstatě, když hovoříme o našem zemědělství, tak to je v podstatě daleko širší škála služeb a trhů než kdykoliv předtím. A musím říci, že řada těchto nových trhů se nachází v Ázii. Jednak proto, že k ní máme blíž fyzicky a také proto, že, tento region, že ten region je na velkém vzestupu. Že mít komplexní síť a do, dohod o volném obchodě s azijskými zeměmi. V tuto dobu jich platí sedm. Máme i dohodu o volném obchodu s Čínou. To vyjednával kolega Goff. A také jsme byli první země OECD, která takovou to hru uzavřela. Kromě toho také vyjednáváme o TPP, pěti dalších. A kromě toho regionální komplexivní, eh, komplexní hospodářské partnerství a CEP. Bude to představovat 16 zemí, 16 ekonomik, polovinu populace světa a 14 trilionů euro HDP dohromady. Evropská unie je největší hospodářskou jednotkou na světě a, a uzavřela dohodu o volném obchodě s Koreou a vyjednává další s dalšími zeměmi. Ale nemá smysl hovořit o jednotlivých FTA v tuto chvíli. My se domníváme následující. Nový Zéland a Evropská unie mají spoustu věcí společných, co se týče obchodu. A asi nejdůležitější je, že nám jde o otevřenou, předvídatelnou, vícestranou ekonomiku stojící na pravidlech. Je to systém, kterého eh, jsme využívali všichni. A spolu jsme, spolu jsme zahajovali GATT Účastnili jsme se spolu různých eh, jednání ve Světové obchodní organizaci. Teď ten, budoucnost tohoto systému už není úplně jasná. A mnozí jsou frustrováni tím, jak to vypadá eh, při vědnávání v Doha a upřímně řečeno, eh, Nový Zéland z toho má trochu strach. Takže když se podíváme na počet a kvalitu FTA v Evropě, tak to v podstatě není, není srovnatelné. To je údaj, který není k ničemu. Evropská unie je už velmi dlouho globálním aktérem, který stanovuje pravidla pro eh, obchod, mezinárodní obchod. Na některých věcech se nezhodneme, ale jinak musím říci, že jsme velmi využívali eh, toho, že Evropa se staví k této věci multilaterálně a máme pocit, že máme v Evropě zpřízněnou duši které stejně tak jako nám jde o to, aby byl zachován vícestranný obchodní systém. Také je pro nás velice důležité, že Evropská unie v podstatě vede z předních pozic. V Azii potřebujeme, abyste působili jako vůdce. Pochopitelně, že Evropská unie bude diskutovat individuálně s jednotlivými zeměmi, to vítáme, byť nejsme jednou ze zemí, se kterými vyjednáváte. Doufáme, že ve střednědobém horizontu se tak stane, a, ale bilaterální diskuse asi nenahradí komplexní procesy, které zajišťují to, aby se země v obchodování držely pravidel a dodržovaly závazky, které vyjednaly. Tady si myslím, že Evropská unie a Zéland mohou spolupracovat, protože eh, společně sdílíme zásadu dodržování hodnot a pravidel. Jsme rádi, že máte zájem o náš region a rádi bychom využili tohoto zasedání a dalších eh, budoucích příležitostí k tomu, abychom mohli pouvažovat o další spolupráci. Pomáhejme si, učme se jeden od druhého, poučujme se z regionální integrace na naší, v naší i ve vaší části světa. Je to krok k multilaterální spolupráci v rámci VTO. Pokud si zapamatujete pouze jednu věc, tak nechť to je, že na jihu Pacifiku máte dva přátelé, Nový Zéland a Austrálii. Budeme se těšit na spolupráci, ať už se setkáme v Laosu nebo jinde, v Ázii nebo v Bruselu, nebo ve Wellingtonu v Novém Zélandu, tak to platí. Takže děkuji mnohokrát za pozornost a má delegace vám také děkuje za pozvání. Pokud máte nějaké otázky, tak si budeme snažit odpovědět ze všech sil. Děkuji. Děkuji, ne. Eh, já tedy eh, mám tady mnoho přihlášení do debaty, ale možná ještě někdo z vaší delegace by chtěl promluvit. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Eh, Nový Zéland, to si uvědomujeme, že eh, jsme velice daleko od Evropy. A musím říct, že přesto eh, naše kořeny sahají do Evropy a proto mají i, máme velice podobné hodnoty a instituce a vždycky rádi spolupracujeme s Evropou já jakožto dřívější ministr zahraničí, když jsem se setkával co šest měsíců s novým předsednictvím, tak museli jsme konstatovat, že my jsme v mnohem měli jiné cíle a, než Evropská unie, ale musím říci, že my tady budeme také eh, oslavovat Den příměří a půjdeme také navštívit eh, místo, kde 18 eh, tisíc novozélandských vojáků zahynulo. A jestliže tedy přijdu do Evropské unie a řeknu, že silně podporujeme sjednocenou Evropu, kde konflikt mezi jednotlivými členskými zemí už není možné, tak eh, mluvíme ze srdce mluvíme ze srdce, protože my jsme příliš často viděli mladé muže umírat na půdě eh, Evropské unie, tedy eh, evropský zemí. Tak, jak řekl můj kolega John Hayes, eh, já chci zdůraznit, že my jsme přesvědčeni o hodnotě mnohostrannosti, multilateralismu. My jsme před pár lety, když se jednalo o vstup do VTO, tak jsme se velice přiblížili k tomu, aby se dokončily dohody, eh, tedy jednání v Doha. Eh, bylo tragédii, zejména pro rozvojové země, ale také pro všechny, že se nám nepodařilo tuto dohodu dotáhnout do konce. A eh, já jsem tehdy měl velice dobré vztahy s Petrem Mendelsonem, který byl komisařem za Evropskou unii, který tam zastupoval EU. A my jsme se shodli, že bychom se měli skutečně důsledně věnovat odstraňování obchodních eh, bariér mezi státy a nejenom tedy dvoustranně, ale prostě plošně, tak jak je to možné jenom na půdě VTO. My jsme současně eh, si uvědomili, že dokončení těch eh, dohod, eh, těch jednání z Doha může ještě eh, velice dlouho trvat. Nicméně podařilo se nám dosáhnout dílčí dohody. Kolega Vitalis, který je naším vyslancem do Bruselu, tak tomu se podařilo dosáhnout tady nám se podařilo eh, dohodnout se, uzavřít dohodu mezi na jedné straně Australie Novým Zélandem a zemím ASEAN. A jsou tam také kapitoly o obchodě a pracovních vztazích, tak aby byly zachovány standardy ekologické a skutečně bylo to velice účinné. A další, eh, co jsme se nám podařilo v Eh, Pekingu v dubnu 2008, eh, tak to byl, eh, byla dohoda o obchodu s Čínou. Jsme jedinou zemí OECD, které, která má takovou to dohodu s Čínou. Podařilo se nám odstranit zhruba 98 cel. Výsledkem je to, že za čtyři roky od podepsání se nám obchod s strojnásobil, podařilo se nám strojnásobit vývoz eh, do Číny a to je skutečně velice efektivní. Také máme dohodu o volném obchodu známou jako P4 a opět podařilo se nám eh, s dalšími země uzavřít eh, dohody jako s Brunei, s Chile a tak dále. A musím říci, že narůstá počet zemí, kde to takto platí, Kanada, Mexiko, Větnam a další. A já musím říci, že cílem bude opět, aby všechno bylo kvalitní, tedy ty dohody byly kvalitní a co nejdosáhlejší. Eh, pokud se týče eh, s, v Asii, tak tam je skutečně obrovská nepřehledná síť dvoustranných dohod o svobodném obchodu, což jenom tedy Eh, znepřehledňuje celou situaci. My doufáme, že Evropa se bude více angažovat v obchodě s Asií a my doufáme, že jakožto přátelé Evropy budeme moci spolupracovat s vámi na eh, jednání, kde se nám podaří dohodnout, včetně zemí ASEANu, Austrálie, Nového Zelandu a zeměmi EU. Velice rádi budeme s vámi spolupracovat na tom, aby takováto dohoda vznikla. Důležité je, aby taková dohoda byla včetně TPP a včetně regionálních rozsáhlých obchodních partnerství, eh, do kterých budou spadat také Indie, Čína, eh, Jižní Koreje a eh, Japonsko. A určitě nechceme žádnou diskriminaci Evropské unie v tom nejrychleji rostoucím trhu na světě. Ještě bych řekl toto, eh, když tedy eh, eh, přišel, kdysi byl v Evropě náš minister pro obchod a když bylo nutné Eh, abychom se eh, vzdali, eh, vzdali svých dosávadních, dřívějších vztahů, které jsme měli v rámci tak s Velkou Británii a podobně, tak to bylo velice frustrující. Nicméně, my jsme se z toho poučili a změnili jsme se od těch 90. let. My jsme kdysi byli zemí velice podobnou takové té dirigistické ekonomice ve východní Evropě ale nyní jsme eh, velice svobodná, velice svobodná ekonomika. Podařilo se nám eh, přesnost de facto úplně zrušit, eh, zrušit dotační politiku v zemědělství. Zjistili jsme nyní, že to opravdu ničilo mm, naše zemědělství, mm, prostě vyrábělo se a pěstovalo se, chovalo se kvůli dotacím, nikoli kvůli trhu. A nyní fungujeme, nemáme tam vůbec žádné eh, vůbec žádné dotace a všichni tedy produkují tak, aby to mělo smysl. A to je také důležité z ekologického hlediska. Já vám velice děkuji za příležitost být zde s kolegy a já Eh, doufám, že toto bude eh, pro nás základem pro opravdové posílení našich vztahů s Evropou a to nejenom plošně, ale také eh, bude to vlastně posílení vztahu, obchodních vztahů se zeměmi, které, se kterými máme tolik společného. Možná, že kdysi Evropa měla strach ze zemědělské produkce z Nového Zélandu, ale nyní jsme nyní Eh, tak diversifikovaní, že eh, už ničím neohrožujeme evropské farmáře. A zrovna tak jako vaše produkty nenarážejí na celní bariéry na Novém Zélandě, tak bychom byli rádi, kdyby to tak bylo i opačně. Děkuji vám. Thank you. Děkuji, File. Máš naprostou pravdu. Já jsem byl také zapojen do těch jednání s Unií farmářů, když jsme vyjednávali s Evropskou unii a také jsme vlastně e, přijali určité legislativní kroky, aby to zmírnili pro farmáře. A teď e, kolega e, Hutchinson, já bych chtěl ještě připomenout všem, když než se ujme slova než místo předseda, E, že e, musíme přestat, musíme skončit do 16 hodin. Bohužel bez mikrofonu. Thank you so much. Děkuji. Ano, e, je to pro mě veliká čest být zde v Evropě. Já zastupuji venkovský elektorát, podobně jako kolega. A jedna z charakteristik toho mého volebního obvodu je, že jsme eh, největším eh, pěstitelem cibule eh, v, na Novém Zélandu a 50% naší produkce směřuje do Evropy. Takže podobně jako eh, mý kolegové, já vnímám náš vstup na tento trh jako obrovsky důležitý. My nemáme žádné celní tarify a chtěli bychom, aby těchto celních překážek bylo co nejméně pro naše farmáře. Oni stále existují, takže Eh, oni musí zatím bojovat proti této překážce navíc, což eh, celou situaci výrazně stěžuje. Já bych tady chtěl říct eh, jednu věc. Eh, historicky, kulturně a ekonomicky jsme dlou, již dlouho s Evropou svázáni od pradávna. Nicméně i v nedávné době celá řada novozélandianů přijíždí do Evropy, eh, aby zde eh, také strávili nějaká léta na univerzitě, na formou postgraduálního studia, pracují zde a pak se vrací. I můj, to byl i můj případ. Máme velice významný eh, postgraduální výměný program i na Novém Zélandu a doufáme, že toto je třeba jedna z věcí, které můžeme eh, nadále rozšiřovat a tak posilovat naše vazby s Evropou, protože jsou to právě tyto naše kulturní a historické hodnoty, které tvoří páteř eh, našich zemí. A posledních letech je to eh, také naše vůle zajistit diverzifikovaný světový obchod. Další věc, kterou bych chtěl říct, je ta, že na Novém Zélandu eh, velice uznáváme vize, Eh, které předkládá Evropské společenství. Eh, je to vize eh, dodržování lidských práv, dodržování zásad spravedlnosti, dodržování určitých základních hodnot. A pokud to tak můžeme říci z té naší velké vzdálenosti. Toto dobře funguje, je to něco, co bychom rádi napodobili, převzali a e, také e, to vlastně předávali dál e, našim partnerům v Asii, kde tyto věci jako lidská práva a hodnoty zatím nejsou tak plně uznávány jako jinde. Máme, jak tady bylo řečeno, celý velký, celou velkou změť různých obchodních dohod a někdy e, je trochu problém s vzájemným uznáváním lidských práv e, ze strany některých našich obchodních partnerů. E, takže síla Evropské unie s jejími aspiracemi je e, něčím, co je pro nás zdrojem velké inspirace. Takže ještě jednou děkujeme za možnost být zde s vámi a očekáváme s napětím e, naší diskuzi. Já bych chtěl Eh, vás eh, všechny pozdravit. Nejprve vás, eh, pane předsedo, všechny ostatní kolegyně a kolegy. Je to pro nás čest zde být. Chci jenom potvrdit to, co řekli zde přítomní kolegové. My skutečně vzhlížíme k Evropě s obdivem a s údivem nad tím, jak se vám daří se vyrovnat s řadou významných výzev Eh, samozřejmě, že obchod je důležitým tématem naší návštěvy, ale není to téma jediné jsme vaši přátelé na eh, druhé straně zeměkoule a sdílíme s vámi eh, hodnoty v oblasti ochrany životního prostředí například. Tichý oceán je eh, regionem, kde toto je velice zásadní téma. My hodně myslíme na otázku ochrany životního prostředí. Řada menších Eh, států v naší části světa se s tím potýká eh, velmi usilovně a je eh, zapotřebí, aby například cíle milénia byly splněny. A e, toto jsou e, oblasti, e, ve kterých my vnímáme Evropskou unii jako zkušeného partnera, jako partnera, který by nás mohl v řadě věcí vést a jehož zkušenosti bychom mohli využít. A možná, že to platí i obráceně a že my zase bychom vám mohli přinést určité know-how týkající se naší oblasti. Děkuji nejprve Godly Christopheru, která je vedoucí monitorovací skupiny, která se zabývá vztahy s Novým Zélandem. Děkuji, pane předsedo. Eh, tak jak jste zdůraznili kolegové z Nového Zélandu, ano, tady v parlamentu funguje jazyčnost. Tak přesně tak, jak jste to zdůrazňovali. Eh, já jsem eh, a jak eh, my jsme byli u vás, vy jste byli počítat naší návštěvy, tak, tak to platí obráceně. A je to tak, že vlastně to, co máme společné, je velice evidentní. A moje činnost jakožto šéfka monitorovací skupiny je velice snadná. Problémy prakticky nemáme, existuje pár kroků, eh, které možná můžeme trošku ještě posílit, eh, rozšířit eh, si vztahy a podobně, ale nemůže být vůbec řeč o nějakých velkých potížích nebo sporech, sporných podech. Ty dobré vztahy, které máme, bychom chtěli budovat dále a poněkud mě jsem si všimla jedné věci a to je eh, výměna mladých eh, lidí, eh, pracovní výměna a podobně také mezi EU a Novým Zélandem. A já si myslím, že tady můžeme najít konkrétnější a větší způsoby podpory. Já třeba musím říci, že pro eh, mladé Němce je Nový Zéland v současné době eh, rájem pro backpacking a eh, dovolenou. Takže před pár lety to byla Afrika, poté Austrálie, takže teď je to pro ně Nový Zéland. Podobně jako vy, také my v Evropské unii, a myslím, že tady mluvím za všechny, si Eh, si tedy s vámi sdělíme eh, ten pohled eh, mnohostranný na obchodní smlouvy. Ačkoliv musíme zároveň říci, že je nám velice líto, že jednání v Doha nebyly tím velkým průlem nebo highlightem. Musíme to všem vidět reálně. Aha je třeba vidět, že tedy ty bilaterální dohody eh, jsou jakýmsi mezikrokem a že i ty vícestrané jsou velice dobré. A na úrovni Světové obchodní organizace by si to jistě zasloužilo lepší organizaci. Eh, vzhledem k tomu, kolik máme času, eh, bych chtěla vznést jednu konkrétní otázku. Eh, vy máte dohodu o svobodném obchodu, volném obchodu s Čínou. Hodně jednáte také se zeměmi ASEAN. Zajímalo by mě, zda můžete se podělit o své zkušenosti, jaké máte tedy eh, s Čínou, s jednání s Čínou. Vy jste geograficky daleko blíže Číně než my. Ehm, by bylo určitě velice dobře, kdybychom měli tedy eh, možná stejný pohled, ale z jiné geopolitické pozice. No a ještě závěrem dovolte, abych řekl, že se mně velice dobře, velice líbilo to, že eh, právě je eh, v říjnu, kdy ta velká katastrofa v letech 1914 až 18, že právě eh, jste v tomto měsíci hovořili o míru. Já myslím, že my v Evropě eh, to bereme příliš na lehkou váhu. Velice eh, rychle podlehneme iluzi, že mír byl vždycky a že tak je to normální, ale dobře jste nás upozornili, že to tak nemusí být. Děkuji, Gottlieb. Ja, Aber ich glaube, hinsichtlich der Wertorientierung. Děkuji. Já myslím, že pokud se týče hodnotové orientace našich eh, obou zemí, že tam je určitý drobný rozdíl a že tady prostor pro konflikty je velice omezený. Když se podíváme na svět geopoliticky, tak je, myslím, eh, něco, co nás může potěšit, že tedy i na druhém konci světa máme někoho, kdo sdílí naše hodnoty a se kterými můžeme obchodovat eh, ve stejném duchu. A také děkuji za to, že jste zmínili to eh, mírové úspěchy v Evropské unii. Vy jste také hovořili o bilaterálních dohodách, které jste zavřeli a mě by zajímalo, jak to vidíte, jak to vypadá s investiční částí těchto dohod. Já třeba vím, že Austrálie má zvláště velké potíže s uzavíráním investičních dohod, eh, poněvadž eh, je to pro ně otázka národní suverenity. Zajímalo by mě, jak se na to dívá Nový Zéland, jestli zde jsou také určité výhrady, pokud se týče eh, zahrnování investic do bilaterální dohod a jak eh, tato otázka eh, třeba je řešena z hlediska řešení sporů. Děkuji, Bente. Paní Desales. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, byli jsme velice rádi, že jste mohli přijet a velice bedlivě jsme vás vyslechli. Sdílíme hodnoty společné, vy k nám vyvážíte celou řadu zemědělských eh, produktů. Já musím říct, že vaše maso je velice kvalitní, ale francouzské hněčí také není marné. A to není žádný žert, ale je výrazně dotované, že? Uh, z předsednického stolu se ozývá. Máme, eh, vy máte dohodu o volném obchodu s Čínou. Mě by zajímalo, zda máte s Čínou eh, problémy, co si myslíte o podhodnocení eh, čínské měny, co si myslíte o vývozech a dovozech, dovážíte víc a víc z Číny, jak to prostě je s vašimi vztahy s Čínou, to mě opravdu velice, velice zajímá. A pak mám ještě obecnější otázku. Vy se nacházíte v zeměpisné oblasti, kde jste více v kontaktu s růstem a vytvářením bohatství, než my zde v tuto chvíli v Evropské unii. A mě by zajímalo, jaké jsou vaše perspektivy hospodářského rozvoje a jak vnímáte Evropu z toho místa, kde se nacházíte. Děkuji, paní Demende. Pardon, pardon omlouvá se předseda paní Desanes. Já musím říct, že na našem seznamu jsou ještě tři eh, řečníci, O. Murphy, pan Demendes a David Martin. A tím končím, eh, protože se musíme držet našeho časového harmonogramu. Tak prosím, Pole. Děkuji, děkuji za prezentace. Asi víte, že před pár měsíci Evropský parlament hlasoval proti akta, po té, co miliony lidí v Evropě podepsali petice. Hovořilo se tam především o ohrožení svobody projevu a internetu. Vím, že Nový Zéland podepsal akta v říjnu 2011, ale zatím tuto dohodu neratifikoval. Akta potřebuje šest signatářů do poloviny roku 2013, aby přežila probíhá celý proces, legislativní proces v Novém, na Novém Zélandě, eh, veřejné publikace předtím, než Nový Zéland akta ratifikuje. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá a jak, eh, co se očekává, jaký vývoj, protože vím, že výbor v australském parlamentu navrhl nepodepsat tuto smlouvu, dokud se mu nedostane do rukou přesná analýza výhod, přínosů a, a výdajů z tohoto vyplývajících a zajímalo by mě, jestli Nový Zéland k tomu přistupuje stejně předtím, než budete ratifikovat akta. A nyní transpacifické vyjednávání. Vím, že další kolečko proběhne v, v Aucklandu. Vyjednávání TPPA se kritizuje podobně jako akta, že to je proces, který je tajný, bez konzultace s veřejností, bez publikace dokumentů a že není možné, aby proběhla skutečná demokratická diskuse, že lidé se nemohou vyjádřit a že se musí pouze spoléhat na to, že eh, dochází k únikům tajných dokumentů. A teď k obsahu. Občanská společnost a odborové svazy poukázaly na řadu problémů, například eh, mechanismus eh, řešení sporů, což eh, upřednostní, jak říkají investory, oproti ostatním skupinám. A kromě toho je také možné, že to podkope a legislativu ochrany životního prostředí. A také se hovořilo o tom, že údajně tady existuje ohrožení schopnosti příslušných orgánů získat levnější léky pro Nový Zéland. Generika. A také se hovoří o tom, že TTPA bude nutit Nový Zéland přijmout geneticky modifikované potraviny. Děkuji, pan Demandes. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom velmi stručně jsem chtěl říci, že jsem členem delegace tohoto parlamentu pro vztahy s Čínou, ale také Austrálií a Novým Zélandem. Před pár dny jsem se vrátil z Pekingu a chtěl jsem se zeptat, jestli se domníváte, že je vidět určitá paralela mezi pozicí Austrálie a Nového Zélandu ve smyslu otevřenosti vůči Asii. Víte, že australská vláda vydala právě velmi důležitý dokument. Austrálie ve století Ázie se jmenuje tento dokument. A čínská vláda a strana, komunistická strana, učinili určitá prohlášení, že to znamená, že Austrálie více otevírá dveře Číně, že se to netýká jenom obchodu, ale také politiky a kultury. Zjevně tedy Čína si vykládá tento krok tak, že eh, Austrálie se přibližuje spíše Číně než Evropě. My nejsme zrovna v úplně skvělé situaci. Vím, že Nový Zéland eh, nenapsal podobný dokument, ale zajímalo by mě, jak se na to díváte. Děkuji, jako poslední vystoupí David Martin. Děkuji, uvědomuji si, že nemáme čas, takže jenom velice stručně. <laughs> Možná, že proto, že vy, vy se tak skvěle uh, prodáváte jako azijská země, si možná někteří budou myslet, že máte blíž k Pekingu než e, k Bruselu. Dvě stručné otázky. Já jsem proto, aby Evropská unie uzavřela s Novým Zélandem dohodu o volném obchodě. Ale vy už máte otevřený trh, je nám jasné, jaké vy budete mít ofenzivní zájmy. Hovořili jste o zemědělství, ale jak to vypadá s vašimi defenzivními zájmy a co můžete nabídnout Evropské unii v rámci těchto vyjednání nebo snahy přitáhnout nás k jednacímu stolu, protože konec konců komise musí cítit nějakou pobídku, než začne jednat s Novým Zélandem. To je první otázka. A druhá otázka, na kterou možná už nebude čas, musím říci, že jsem neslyšel žádné pořádné vysvětlení toho, co se stalo v Římě. Vím, že vy jste tam u toho jednání byl. Možná, že ta poslední otázka byla ta nejpertinentnější. Já jsem se ji skoro chystal zeptat. Myslím, že se nám podaří to protáhnout na 10 minut, jestli chcete. Takže jenom velice rychle. První otázka Omlouvám se, že vás neznám jménem, takže odpovídám takto. Čína je zhruba stejně vzdálená od nás. 12 hodin eh, letadlem do Pekingu a 24 do Londýna, takže nejsme bližší. Nicméně jsou nás 4 miliony, takže nikoho neohrožuje naše hospodářství. A co se týče hodnoty, kterou to přináší pro Čínu, tak je, že si to mohli ta vyjednávání vyzkoušet na partnerovi, který bude seriózní a upřímný. Co se týče výhody pro nás, tak za poslední tři roky jsme zaznamenali tři, eh, nárůst našeho vývozu o 3,5 miliardy ročně do Číny, což je spousta pracovních míst. A ve stávajícím prostředí v každém případě to je něco, o co má každý politik zájem. Teď investice. A třetí otázka týkající se obchodních vztahů. Co se týče investiční politiky, tak máme zcela otevřené dveře. Investovat na Novém Zelandě může kdokoliv, Naše ekonomika je mimo ruce politiků, eh, nemůžou vstupovat do směrného kurzu. Vycházíme z podobného modelu inflačního jako Německo. Máme plně konvertibilní měnu. Pokud chcete koupit půdu na Novém Zélandě anebo mít více než 25% podíl na firmě, tak musíte eh, jít přes úřad pro zahraniční investice. Pokud je z pohledu hospodářské soutěže všechno v pořádku, tak to projde. Teď musím říci, že to, že Číňané u nás skupovali uh, farmy uh, na hovězí dobytek, tak to byl problém. David Cameron nebo nějaký Kanaděn nebo uh, Američan, když si u nás něco koupili, tak se nikdo je nesnažil zastavit. Mám tedy pocit, že to je spíše možná xenofobní záležitost než uh, co jiného. Uplatňoval se zákon, těch 16 farem bylo prodáno na základě návrhu, a nabídky, která byla podána. Teď k obchodním vztahům s Čínou. Pokud se někomu stalo, že ho ošidil čínský obchodník, tak v podstatě se neměl jak odvolat. Teď může prostřednictvím dohody o volném obchodě a mechanismu, který tak byl založen. To je jedna věc. A za druhé, zase vystupuji tady za své voliče. Někteří naši vinaři na tom teď nejsou úplně dobře. A tato dohoda jim umožnila půs- začít působit v Sečuánsku a se čtyřnásobily výrobní kapacity, mají e, čínské kolegy ve svých řídících orgánech a v podstatě celý tento proces obchodní dohody jim pomohl obrovským způsobem, způsobem, který jsme skoro nepřed, nepředvídali. Teď, co se týkalo rozvo, vývoje, e, pardon, rozvoje, tak to se to bylo uh, spojeno se zahraniční pomocí. Nehlásíte se, tak pojďme dále. Uh, Pol se ptal na TPP a akta. Tak akta a TPP to jsou dohody, u kterých to vypadá následovně. Bude vyjednávat tým ministerstva zahraničí na základě instrukcí ministrů a občas našeho výboru. Náš výbor minimálně bude moci dohlížet. Nicméně výbor sám obchodní dohodu uh, nevyjednává za celou zemi. Doma nás kritizují podobně, podobnými slovy, jako jste říkali vy, ale my máme pocit, že ten proces je v pořádku a že že na něj dohlíží náš výbor. Co z toho vyplývá? Nedávno jsme podepsali dohodu s Malajzií, na základě které si malajští občané mohou koupit 100% eh, firem u nás, zatímco my jenom 75% u nich. A my jsme doporučili, aby všechny dohody byly reciproční, protože pokud by to bylo reciproční, tak by nebyly problémy s těmi farmami a prodeji Číně. Teď, co se týče čínské strategie, tak já myslím, že je potřeba pochopit, že přestože jsme daleko a uprostřed oceánu, tak prostě jsme vzájemně propojeni, protože pokud vy přestanete nakupovat čínské produkty, a Čína přestane nakupovat od Austrálie, tak Austrálie přestane nakupovat od nás a e, vy jste potom na největší odbytiště pro naše výrobky. Čili pokud bude problém tady, tak e, ho máme i my. Myslím si, že je tedy důležité pro nás, pro všechny, aby to pokračovalo. Vy jste se ptali, co z toho bude mít Evropa. My zastrašujeme svou poctivostí. Tak to vidíme. Když my k vám přistupujeme férově, tak máme pocit, že vy byste měli přistupovat férově k nám, protože sdílíme hodnoty. Upřímně řečeno, chápeme, jak důležitý je tento parlament při vytváření rámcové dohody mezi Evropskou unii a Novým Zélandem, jsme tady a určitě se budeme vracet. A to z toho důvodu, že si uvědomujeme, jak důležité je komunikovat s Evropským parlamentem. A doufáme, že se nám podaří rychle pokročit až k plné smlouvě nebo dohodě o volném obchodě, protože nám je líto a trochu nás štve, že jsme jednou z devíti zemí, která tady nemá preferenční tarify. Můžete říct, že to je naše chyba, ale uh, otázka je, jestli takové prohlášení by bylo férové. Mám minutu, takže jenom velice stručně. Proč, se, eh, sehnala, proč eh, selhala vyjednávání v zelené místnosti? No, všichni jste politici, politika je o kompromisu a kom... Machiavelli napsal dílo, které se jmenuje Kníže. A bylo řečeno, že pokud někdo má zájem na zachování stávajícího stavu, tak ho to bude bojovat. A ten, kdo má zájem na nové politice, třeba ještě v danou chvíli není znám. Problém s Světovou obchodní organizací je, že by to bylo společné blaho pro všechny. Nicméně existují zájmy, které ovlivnil, ovlivňovaly prostřednictvím určitých sektorů a znemožnili kompromis. S tím, že kompromis byl nezbytným předpokladem. To pro, jenom proto, že vytváříme nové vztahy s Ázií, ještě neznamená, že si nevážíme starých, starších vztahů se starými přáteli, s nimiž zcela sdílíme hodnoty. Ve světě, který by mohl být bipolární, ve smyslu Spojené státy versus Čína, si myslíme, že je dobré mít Evropskou unii, která společně eh, vyvažuje zájmy dvou supervelmocí. Proto s vámi chceme dále komunikovat a obchodovat. A Polovi k té poslední otázce, Polovi Murphymu jsem chtěl říci, že pomůže mít státní proces pro řešení sporu mezi investory, protože vy, vy máte právní stát, ale může se stát, že obchodujete se zemí, kde právní stát neexistuje. Musíte chránit své investory a své obchodníky. Když vyjednáváme něco jako TPPA, tak se musí brát v úvahu svrchované právo každé země řešit legislativně otázku veřejného zdraví a životního prostředí. To je právo, kterého se nevzdáme. Já vím, že na některé otázky jsme neměli čas odpovědět, ale už došel čas. Děkuji. Well, on behalf of... Takže e, jménem nás všech e, bych e, teď rád poděkoval našim hostům, kolegům Hejzovi, Goffovi i Hutchinsonovi za jejich návštěvu a rovněž děkuji panu velvyslanci Nového Zélandu, že se k delegaci připojil. Myslím, že ta diskuze byla velmi zajímavá, velmi otevřená a upřímná a takové se nám v parlamentu líbí. Děkujeme. Right, uh, ladies and gentlemen, can I... Takže dámy a pánové, doufám, že máte sebou všichni své hlasovací eh, karty. Pokud ne, tak nám to prosím oznamte, abychom věděli, <laughs> jak budete hlasovat. Já se omlouvám, že se to hlasování trošičku spoždilo, ale teď již elektronické hlasování započne. Nejprve je to bod 14 a to je provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány dohody o přidružení mezi Evropskou unii a Střední Amerikou. Jak si dobře pamatujete, 11. října jsme měli takové indikativní hlasování na základě neformálních tři, třístranných jednání e, s Střední Amerikou, Kolumbií a Peru. A teď jsme u konečného hlasování ve světle dohody v prvním čtení o vztazích e, s nařízením e, implementující bilaterální ochranou doložku a stabilizační mechanismus e, pro banány dohody o přidružení. Došlo k dohodě po dvou neformálních trialozích s Koreperem a Koreper eh, podpořil 31. Eh, října dohodnutý text. Tři výhrady byly učiněny na úrovni rady, nicméně se očekává, že budou brzy zrušeny. Každopádně před hlasováním na plenárním zasedání. Text vám byl eh, rozdán a ještě musí v relevantních institucích proběhnout právní a lingvistická kontrola. Chci také poděkovat zpravodaji eh, Jorgovi Leifriedovi a panu Bernd Langemu. Prosím, začneme s hlasováním. Hlasujeme pouze jednou, bude to elektronicky. Hlasujeme tedy k návrhu, kompromisnímu návrhu nařízeného, eh, nařízení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Aha, nemáte kartu, takže jste pro. Eh, děkuji, končím hlasování. Hlasovalo 23, 18 je pro, 2 proti a 3 se zdrželi hlasování. Plus 1. Takže pro je 19 členů výboru. Teď je tady bod 15. Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány, obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru. Toto je konečné hlasování ve světle dohody v plním čtení ohledně nařízení eh, o provádění dvoustrané ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru. Je to velmi podobné nařízení jako předchozí. Eh, Ty dvě jednání probíhala paralelně takže bych rád předložil ke schválení. Bude to zase elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 24 se zúčastnilo hlasování, 19 či spíše 20 je pro, 2 jsou proti a 3 se zdrželi. Před námi je bod 16. financování obchodu a investování malých a středních podniků EU, snadnější přístup k úvěru na podporu internacionalizace. Spravodajem je Jan Zahradil. První hlasování. Všichni připraveni? Kompromisní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže teď 24, ten první byl přijat. 24. Kdo je pro? Takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 24. Kdo je pro? Vlastně otevírám hlasování. Končím hlasování. Takže návrh je přijat. Pozměňovací návrh 44 a 25 společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Vy jste pro nebo proti? Aha, nevíte, takže se zdržíte hlasování. Zamítnuto. Přesrazítka Zamítnutá. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. E, kom, pozměňovací návrh 27 kdo je pro, kdo je proti? Budeme to elektronicky kontrolovat, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro?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 Radši to zkontrolujeme elektronicky, je to těsné, takže 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 10 ve třech částech. První část, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Třetí část. Ne, ta druhá část není přijata. Návrh není přijat. A teď čtyřicítka. E, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis číslo jedenáct. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41, pardon, 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 43 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh eh, je zamítnut. A teď 45 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 50. Ten se ruší a teď 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53 pro, proti, elektronicky zkontrolujeme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh neuspěl. Zamítnuto. A teď 54 pro, proti. Je to trochu nejasné zkontrolujeme elektronickou cestou. 54. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh eh, se zamítá. 55. Pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 56. Pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 57. Pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. ruší, to se také ruší a teď 59 pro, proti, zdržel se, přijato 60 pro, proti, proti, zdržel se, zamítnut, pardon, přijato, opravuje se předseda 61 pro, proti, zdržel se, přijato 62, pardon, no 62 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis číslo 14. Kdo je pro? Je to ve dvou částech. Takže první část u čtrnáctky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 15. Pro, proti, zdržel se, přijato. 16. Pro, proti, zdržel se, přijato. Ten další se ruší a teď 68. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 70 pro, pro ne, zkontrolujeme to elektronicky, myslím, že to je těsně. Zahajuji hlasování, je to 70. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. 71 pro, proti, Zdržel se? Přijato. Kompromis 17 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato. 74. kde je pro? kde je proti? Zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 1. Kde je pro?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 zdržel se, přijato. Jedenáctka pro, proti, přijato. Jedenáct, dvanáctka pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis číslo tři, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď čtrnáctka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis číslo čtyři, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 17, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 21, pro, proti. Myslím, že to prošlo, ale zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh neprošel, byl zamítnut. A teď devatenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? raději také zkontrolujeme elektronicky. Je to EPP, není úplně jasné, na jakou stranu se přikláníte. Takže teď devatenáctka ještě elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh je přijat, no tak dobře. 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je přijat. A konečné hlasování takto aktualizovaného textu a budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat, 23 hlasů pro, 1 proti a 2 se zdrželi hlasování. Yeah. Just one vote, isn't it? No, do I? We'll now come to a vote on the draft recommendation for second reading. A teď je tady před námi poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii. A je to tedy e, opakování toho e, postoje parlamentu po prvním čtení. Žádné pozměňovací návrhy nebyly předloženy, takže to bude jedno hlasování elektronickou cestou. Neopravuje se předseda. E, ano, text jako celek, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je přijat. A teď konečné hlasování elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 hlasů pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Nyní přecházíme k bodu číslo 18. Hlasování na poslední možnosti, který formuluje balíček pro veřejné zakázky. Zpravodaj je pan Susta. Máme zde pozměňovací návrhy, včetně těch šest zpravodaje. Takže hlasování. Pozměňovací návrh dvě, kdo je pro, proti, Prosím, eh, jasně, kdo je pro ještě jednou, proti, zpřijato. Číslo 12, kdo je pro, proti, prověříme elektronicky. Končím hlasování. 15 pro, 11 proti. Nyní třináctka, kdo je pro, proti, Drželi se, schváleno. Čtrnáctka pro, proti, Já myslím, že je to přijato, ale opět prověříme. Končím hlasování. Schváleno. 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Nevím, jak hlasovala EPP. Pro. Já nevím, prosím, zvedete ty ruce pořádně. Pro. Proti. Tak to musíme prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 pro 11 proti schváleno. 17 a 5 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 18 pro? Proti? Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Devatnáctka. Kdo je pro? Proti? To je, myslím, stejná většina schváleno. Dvacítka pro? Proti? Myslím, že je to zamítnuto. 21 pro, proti, prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování a je to zamítnuto. Šestka, kdo je pro? Proti? Sváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 je to na dvě části. První část to je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část nyní odpadá. Nyní číslo jedna a číslo 7. Kdo je pro? Ano, takže to odpadá v případě ne. Dobře, takže druhá část, to je 23, druhá část, to je pro, proti, prověříme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnu to. Jednička, pozměňovací na číslo 1 a 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. schváleno jedno myslně. Blahopřejeme zpravodaji. Nyní devatnáctka. Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem. A hlasujeme o stanovisku INTA k zprávě AFETu o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem. Takže my tady máme eh, pouze stanoviska, i když je to něco, co se týká plné dohody o svobodném obchodu, včetně eh, kompatibility s, mm, s řešením problémů. Spravodajem byl pan Mendes, který už není členem tohoto výboru. Zprávu převzal pan Mario Vadia. paní Maria Badia, která, která tedy eh, vyjádřuje souhlas. Hlasujeme pouze. Eh, odsalete to zprávy, elektronicky hlasujte, prosím. Končím hlasování. A je to schváleno 21 hlasy proti třem a dva se zdrželi. Děkuji vám všem za hlasování a nyní se dostáváme k veřejnému slyšení. Kolegové a hosté, je to slyšení o investiční politice EU Čína. E, už od delegace Nového Zélandu víme, jak je to důležité jelikož bilaterální vztahy mezi EU a Čínou vznikly před 27 lety. Eh, naše obchodní vztahy eh, z roku 1978 v hodnotě 4 miliard eur. Je to v roce 2001 je to mnohem více. Prosím vás, pokud chcete opustit místnost, eh, učiňte tak těše. Já tady chápu, že po hlasování někteří odcházíte, ale prosím, čiňte tak v klidu. Takže 4 z 4 eh, miliard to 420 miliard. Evropská unie je největším odběratelem čínského zboží a druhým největším dodavatelem do Číny po Spojených státech. A Eh, nezaostáváme za Spojenými státy nějak výrazně. V roce 2011 to bylo dovozu 292 miliard eur, což je, eh, to je z Číny, 17 dovodu, dovozu a 123 miliard tedy zboží v této hodnotě bylo vyvezeno do Číny. Eh, Evropa je mezi eh, pěti eh, největšími příjemci čínských investic, bylo to 17,8 miliard eur a obráceně jenom 3,2 miliardy eur. Jak všichni víte, Lisabonská smlouva dává zahraniční investice do unijních kompetencí. V současné době existuje řada bilaterálních dohod. Některé jsou pokročilejší, některé ne. Záleží na tom, jak to má která členská země zařízeno. A nyní se tedy pracuje na Evropské dohodě. Eh, výbor INTA je příslušným výborem v oblasti obchodních a investičních vztahů. Summit mezi EU a Čínou z 21. září navrhl, aby e, se začala vyjednávat investiční dohoda mezi EU a Čínou. Cílem této dohody bude podporovat a usnadnit investice v obou směrech a tím také posilovat zaměstnanost. Je třeba, aby se zde ušetřili všechny zájmy obou stran. Také se souhlasilo s tím, že budou zintenzivněny jednání o technických záležitostech a Evropská unie se, tedy Evropský parlament, se dohodl, že tedy uspořádá toto slyšení na vysoké úrovni o všech možných výhodách, nevýhodách, stavají, stávající stav a klíčové prvky takovéto dohody. Budeme mít dva panely. Já tedy navrhuji, aby po prezentacích našich panelistů eh, byly možné možná dvě kola otázek eh, mezi Evropskou, námi Evropskou komisí a obchodním zastoupením Čínské lidové republiky. Rád bych nyní dal na tři minuty slovo panu Revelinovi, který je současným šéfem delegace EU Čína. Grazie. Grazie per questo. Děkuji. Děkuji za možnost eh, vyjádřit se k misi, která skončila v sobotu. Naše delegace pro vztahy s eh, Čínou měla 34. zasedání. Byla to poslední delegace, která jela do Pekingu před eh, sjezdem čínské komunistické strany. podstatě budu hovořit spíše politicky než jinak. Mohu hovořit jenom o určitém pocitu, který jsme měli z eh, perspektiv v Číně. Co se týče obchodní výměny za rok 2011, tak ta představovala o 30 miliard více než v roce 2010. Přímé investice byly v roce 2010 17,8 miliard. A myslím, že všichni odborníci, kteří budou vystupovat na tomto slyšení, vysvětlí eh, tyto podrobnosti lépe, než bych mohl já. Ale jako předseda politické delegace, která navštívila Čínu, se přesto pokusím podělit alespoň o ten pocit, jsme, který jsme tam nabili. Musím říci, že to byl pocit pesimistický. A třeba ze zasedání s generálním ředitelem čínské banky, se kterým jsme hovořili o investiční situaci v Číně. Také jsme měli pesimistický pocit eh, z eura. Čínští investoři zjevně mají pocit, že je potřeba počkat se svými investicemi do Evropy. A další pocit, který jsme tam získali, byl, že Čína je stále velkou příležitostí minimálně ve smyslu kapitálovém, protože v Pekingu panuje velká chuť koupit si kus Evropy. Navíc eh, konzumní společnost se dostala do Číny a první pocit, který jsme měli, když jsme vystoupili z letadla, byl, že po Pekingu jezdí sama evropská luxusní auta. Ferrari, Mercedesy, viděli jsme jich v Pekingu spoustu. A měli jsme z toho pocit, že se den po dní průměrně zvyšuje životní úroveň v Číně a že existuje určitá motivace a chuť kupovat evropské výrobky. Setkali jsme se třeba s generálním ředitelem butiku firmy Louis Vuitton a musím říci, že mají obrovský, obrovský obrat. To tež platí pro německé technické výrobky. Takže co se čínských měst týče, minimálně když hovoříme o Pekingu a Šangaji, tak eh, Evropa je zásadní pro ně. Konec konců tam je bohatství a bohatství pro obyvatele čínských měst rovná se luxusní evropské produkty. Navštívili jsme i další města a provincie. Byli jsme i ve vnitrozemí, a všimli jsme si, že se všude staví, že v Chongqingu například probíhají eh, velké investiční projekty, a následně se do té oblasti eh, stěhuje více lidí. V Chongqingu je 40 milionů obyvatel. 13 milionů z nich eh, žijí přímo v centru té městské aglomerace, což je o hodně více než v minulosti. A během nadcházejících let se předpokládá, že tam eh, také bude vystavěno letiště se čtyřmi dráhami 100 milionů cestujících za rok. A kromě tohoto letiště mají naplánováno, naplánováno také rezidenční čtvrt, automobilku, komplex, kde se budou vyrábět eh, vysoké technologie. V podstatě satelitní město s dvěma a půl miliony obyvatel. Číně, především v provinciích, se tedy začíná stále více investovat. Je to země s obrovským počtem obyvatel, to je jasné, velmi hustě obydlená. A myslíme si, že pro západní Evropu je to zdroj obrovského potenciálu do budoucnosti. Čínští kolegové a političtí zástupci nám v podstatě řekli, že musíme dávat pozor na různé sektory. Sjezd komunistické strany dá Číňanům možnost přejít k vyšší úrovni života, protože eh, se bude hodně investovat do zdravotnictví. Během nadcházejících let státní zaměstnanci budou mít zdravotní péči zadarmo v městech. Také se očekává, že bude předložen první sociální plán. Eh, poprvé se hovoří o situaci starších osob, o potřebě poskytnout eh, jim zdravotní péči. Hovoří se tam poprvé o lidech s postiženími. Čili vidíme, že se hovoří eh, nebo že se očekávají určitá prohlášení o sociálních otázkách na sjezdu Čínské komunistické strany. Předpokládám tedy, že se můžeme začít bavit i o jiných formách evropských investic, nejenom do tržní ekonomiky. Že nemusíme hovořit jenom o obchodních bariérách a vojenském embargu. To jsou všechno věci, které znáte stejně tak jako já. Myslím si, že můžeme začít vyjednávat vyváženějším způsobem, způsobem, který napomůže Číňanům a který povede k tomu, že eh, do Číny budou, bude směřovat i know-how. Už končím, pane předsedo. Závěrem tedy chci, abychom se více zabývali sociálními otázkami Číně a novými trhy, které takto v Číně zvyknou a my jich můžeme v Evropě využít i k podpoře eh, eh, rozvoje Číny. Děkuji mnohokrát a nyní chci představit členy panelu. Za prvé profesor Daniel van de Buke z Antwerpské univerzity, kde vede výzkumné středisko. Působil jako akademický ředitel Euročínského centra Antwerpské ekonomické fakulty a nyní je také předsedou její, jejího poradního sboru. Napsal řadu knih a byl také spoluautorem a řady děl o zahraničních investicích. Psal hlavně o Číně. Působil také na ministerstvu hospodářství a různých agenturách, v OECD, Mezinárodní organizaci práce, Světové bance. Druhý řečník je profesor doktor Hajan Žanko, mluvám se, jestli řádně nevyslovuje jeho jméno, který je docentem také na Antwerpské eh, univerzitě. V tuto chvíli vede Euročínské centrum, což je eh, centrum na Antwerpské univerzitě. Vystudoval veřejnou zprávu a management na univerzitě v Antwerpách, eh, získal tam doktorát a také působí na různých čínských univerzitách. Učí také v rámci různých mezinárodních programů MBA o strategickém managementu. V nedávné době se zabýval mezinárodním obchodem v Číně. Pro čínské podniky a zahraniční investice vedení mezinárodních podniků a, a přechodných ekonomik. Pan Dirk Mons bude třetí člen panelu, což je generální tajemník a evropské obchodní komory v Číně. Má přímé zkušenosti evropských podniků v Číně. Začal tam pracovat jako generální tajemník 1. března roku 2009. Je zodpovědný za řízení a komory v Číně. Předtím působil jako předseda eh, správní rady InBev v Číně, což je nápojovská firma. Působil tam ve správní radě, ve výkonné radě byl zodpovědný za Azii a Tichomoří. Žil v Africe, Evropě, Latinské Americe a Ázii. Nejprve dám slovo panu profesorovi Danielu van den Bulkemu. still not on? Yeah. I don't know if it's good afternoon or good... Dobré odpoledne či dobrý večer. Doufám, že se k vám můj hlas dostane. Téma dnešního dne je skutečně podle mého názoru mimořádně zajímavé a já chci projít 50 průsvitek během 10 minut, takže půjde to velmi rychle ale některé z nich eh, představují pouze background eh, k tomu, co chci říct a pak to bude všechno stejně na webových stránkách. Nejprve, jak to vypadá s přímými investicemi Číny do zahraničí. Za druhé, jaký je režim eh, politi- koncepční režim v této oblasti a především vůči Evropské unii. A pak srovnáme stručně situaci e, mezi Čínou a EU a Čínou a Spojenými státy, protože e, to jsou země, kam e, v současné době proudí řada čínských investic. Také se chci pokusit o takový komplexnější obrázek, protože s kolegou jsme také prostudovali čínské investice v Evropě z, z odlišné perspektivy, než jsou ostatní studie, protože máme mnohem eh, čerstvější eh, číselné e, údaje. A pak jsou tady ještě některé klíčové otázky obecnějšího charakteru, e, které chci nechat na závěr. Doufám, že mě předseda nepřeruší, že to všechno zvládnu a pak se možná k něčemu vrátíme ještě během diskuzi. Takže nejprve vnější investice či investice v zahraničí. A musím říct, že to hrálo vždy velice, velice e, zásadní roli, ale až v posledních eh, letech, lépe řečeno od poloviny minulé dekády. Eh, časopis Fortune v roce 2009 eh, bylo řečeno něco, co eh, platí čím dál tím víc eh, pro situaci v Evropě a ne pouze ve Spojených státech. Tady je graf vývoj globálního investování a pak čínské investice. Samozřejmě, že ten rozsah je odlišný, ale E, tady e, prostě je možnost určitého srovnání toho nárůstu. A vidíte, že v posledních dvou letech, a to jsou e, leta ekonomické a finanční krize, tady vnímáme to, že investice Číny se nadále výrazně zvyšovaly oproti těm ostatním. Tady vidíme, vlastně e, to, e, e, ty investice z Číny do ciziny v ročním nárůstu. To je také dechberoucí vývoj. Pokud srovnáte rok 2006 a 2012, tak to je pětinásobný nárůst, což je skutečně něco, co je zaznamenání hodné. To znamená, že pokud máte meziroční nárůst, tak akumulovaný nárůst je také mimořádný. A tady tady v roce 2011, v roce 2012 to je nějakých 424 miliard amerických dolarů. A teď, když se podíváme na další velké investory eh, ve světě, tak Čína zatím není eh, Eh, nějak mimořádně velká, ale za rok 2010 už je na pátém místě a když eh, to dáme dohromady s Hongkongem, tak se dostáváme na druhé místo. A eh, samozřejmě dále mimořádně rychle roste. Když se podíváme na ty jednotlivé sektory, tak se to často vnímá tak, že ropa, má obchod a důlní průmysl jsou hlavní, ale objevuje se také čím dál tím více průmyslová výroba, tady se tak trochu eh, jinak eh, orientuje eh, investic, investování z Číny směrem k rozvinutým zemím. A zde máme takový určitý vývoj prognózy, investování. Pokud vše půjde stejným způsobem, tak to znamená, že v roce 2022 bude Čína největším investorem ve světě a některé další prognózy Eh, tedy jsou takové, že by to mohlo být i dříve než ve 22. roce tohoto století jak to vypadá s investováním do Evropy. Je to 6% eh, čínských eh, investic. Bývalo, eh, by bylo to ještě, bylo to tedy zhruba stejně jako ve Spojených státech ještě před pár lety, ale teď je to výrazný nárůst. Jaké jsou motivace Číňanů investujících v cizině? Obecně řečeno můžeme říct, že se to dá zhruba srovnat s ostatními zahraničními investory, ale tady je navíc ještě fenomén takový, že investoři vyhledávají technologie, vyhledávají značky, vyhledávají různé druhy know-how, které jsou pro ně zajímavé, a co chtějí využít na, svých, na svém vnitrostátním e, trhu žádné velké závěry, pouze jenom asi to, že e, studie akademiků nakonec dospěly k tomu, že se musíme změnit ve svém postoji k zahraničnímu investování, protože eh, velké firmy eh, tady máme takovou situaci, že e, firmy, které nemají nutně doma velmi silnou opozici, tak se vydávají do ciziny, začínají tam investovat, e, protože doufají, že, se, že tam posílí a lépe se pak umístí na svém vlastním trhu. A teď eh, je zase další mimořádná věc, eh, když začala tato politika v roce 2000, eh, Going Global Policy, tak to opravdu nabralo velice rychlý trend a ukazuje se, že firmy E, prostě byly výrazně ovlivněny e, tím rozhodnutím vlády e, posílit, podpořit firmy, které budou investovat v zahraničí. Co je dále velice mimořádné, je že v roce 2006 začala Čína poměrně výrazně povolovat investice v zahraničí a Eh, bylo řečeno, my budeme podporovat, eh, aby kvalifikované firmy eh, působily na globálních trzích, aby investovaly v zámoří a v cizině, aby vytvářela zpracovatelská centra, marketingové a další služby. Tak to jsou slova čelných představitelů čínské vlády v tom roce. A teď, jak je to tedy s evropskými firmami, kterých se Číňané zmocnili? Nedávno jsem slyšel, že v posledním roce 15 vinic eh, eh, nakoupily čínské firmy eh, to je poměrně značný nárůst, kolega o tom také bude hovořit. Novější příklady, musím rychle, protože nemáme mnoho času, ale každý týden se tento seznam rozšiřuje, protože je tady čím dál tím víc čínských firm, které takto pronikají na evropský trh. Takže to vyvolává určité obavy. Z tohoto grafu vidíte, že Čína e, přitahuje velké množství čínských investorů a že tady roste čínská přítomnost rychleji než jinde ve světě. Zase Celkově e, čínské investice v Evropské unii zase tak e, úplně velmi e, významné nejsou, ale rychle rostou. Pokud se podíváme na relativní údaj, tak je to něco jako 0,1, 0,2 z celkových investic v Evropské unii. A zase investice do Evropské unie je něco, co je velice ovlivňováno investováním unijních států států do ciziny. Takže zase eh, pokud si někdo s tím čínským investováním do Evropy dělá velké starosti, tak eh, musím dodat, že to zatím není až tak vážné. A srovnání se Spojenými státy tomu se vyhnu, protože opravdu není čas ty různé údaje, které tady mám, ukazují, že v posledních dvou letech Číňané investovali více do Evropské unie a Evropy jako takové, než do Severní Ameriky a Spojených státech. A my se domníváme, že to má eh, co dočinění s tím, že některé eh, věci byly blokovány eh, na úrovni CFI US ještě vlastně předtím, než se to stalo tématem. A e, rozsah pro Evropy roste. Nicméně, všechny tyto studie se zabývají čínskými podniky na základě e, finančních rozvah, na základě informací o fúzí a, e, fúzích a převzetí. My na naší univerzitě jsme začali studii z jiného e, koutu. Začínali jsme se zabývat tedy těmi, co obsahuje Amadeus databáze. Tady je zhruba nějakých 4676 čínských podniků registrovaných v 28 evropských zemích zemích a pak jsme zjistili, že tady je vlastně 4525 eh, čínských firm, které přímo eh, investují. Jsou to často malé firmy, podnikatelské subjekty rodinného typu a zase to je tak, že zhruba 16 jsou tzv. corporate subsidiaries, jsou většinou malé. Pokud se podíváme na definici Evropské unie, většinou se jedná o sektor služeb a jsou umístěny ne na, jako na tomto obrázku, protože eh, to je z studie, která vyšla dřív v tomto roce a ukazuje, že tři hlavní země, které přitahují nejvíc čínských investic, jsou velké státy, Francie, Německo a Spojené království. Ale toto je náš vlastní e, obrázek, jak to vypadá s čínskými firmami v Evropě a většinou zjistíme, že jsou ve střední a východní Evropě. Jsou to menší firmy, ale je jich skutečně mnoho. Kde jsou hlavně umístěny? Tak tady je to vidět, oblast Moskvy, Budapešť, Bukurešť, Hamburg, Londýn, Düsseldorf, Německo je velmi dobře zastoupena. A co by nám mělo dělat hlavu? E, představují čínské investice něco odlišného oproti ostatním e, do značné míry? Ano. Proč? Eh, protože si musíme uvědomit, že tady je stále velice silný prvek takzvaného eh, plánování, eh, hospodářského plánování. Jsou tady stále ještě ty pětileté plány, soustředění se na, ústřední, na některé ústřední oblasti a státní firmy, jejich role se ještě rozšířila a státní podpora e, toho přímého investování ze strany těchto firm je také něčím e, mino, e, mimořádným. Já tomu říkám go, go out, tak to také firmy v Číně dělají. Takže toto jsou hlavní motivy. A myslím, že se tady dá hovořit o určité nerovnováze mezi e, Unii a Čínou v tomto ohledu. A někteří tvrdí, že by tady mělo být více reciprocity. Před několika dny jsem viděl, že Kanada alespoň se snaží, aby se o tomto tématu hovořilo obecně. Mám ještě některé další argumenty, pane předsedo, ale už teď raději končím, když vás vidím. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane e, profesor Salvatore, já jsem vám dal trochu voní eh, ší režim. To, co říkáte, je fascinující. Děkuji vám za váš příspěvek. Jsou tady obrovské možnosti pro Evropu z hlediska investování čínskými firmami. Dalším řečníkem je eh, Dickmans. Ne, je tady ještě pan profesor Hian Zhang z Antwerpské univerzity. Prosím. Good evening, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Dobrý večer, pane předsedo, dámy a pánové. Já mm, poněkud doplním eh, pana profesora van der Bilke a já se na to podívám z evropské perspektivy a také uvedu konkrétní příklady. Moje prezentace bude mít čtyři části. De facto se to bude týkat eh, klíčových rysů čínských investic v Evropě, v čem se liší, eh, pak nějaké příklady, eh, dále výzvy a příležitosti a nakonec politické dopady, politické implikace čínských investic v Evropě. Takže otázka, jsou čínští investoři eh, nějak odlišní od ostatních investorů? Eh, vlastně ani ne. Eh, je to de facto nějaký nový fenomen. Měli jsme už v 60. letech příchod Američanů do Evropy a po té, co vlastně se angažovali v Evropě a jinde. Ale je eh, ta trošku odlišnost je v tom, že jsou to eh, investice z vznikající ekonomiky, to znamená, že je to eh, investice ze schudého světa do bohatého. No a dále se, se tedy, týká se to vlastních zdrojů a Eh, dále je to něco jako opak eh, Marco Pola, čili Marco Polo efekt obrácený, tak to nějak nazýváme. Eh, v domácí zemi funguje tedy takzvaný komunistický režim, nebo prostě cosi na způsob socialisticko-tržního hospodářství. Vidíme tady určité takovou tomu říkáme opacita těch firm, nejasnost, takové jakési zamlžené, zamlžená eh, povaha. Je to jakýsi hm, prostě státní kapitalismus. No a další věc je rivalita v oblasti bezpečnosti. Využívá se možná technologických transferů, eh, do firm, které eh, my v Evropě příliš neznáme. A teď otázka je také, jaká je motivace těchto nových investic. To tedy znamená, že eh, Evropa má určitou, určité obavy a to se týká jak politiky, tak evropských firm. Eh, my jsme provedli studii na základě mediálních ohlasů a zjistili jsme toto, že čínští investoři nejsou homogenní, jsou poměrně rozmanití. Eh, my jsme se zabývali zhruba pěti tisíci eh, firmami, eh, kde byly také drobné firmy, rodinné firmy investující v Evropě a poměrně malé firmy. Také jsme zjistili, že je tady taky řada, eh, o, řada eh, firm takových eh, drobných soukromých, které hledají různé niše, různé niky, různá drobná zákoutí na evropském trhu. Občas se snaží také přivzít určité značky, tak aby si přidali hodnotu ke svým činnostem. Obvykle se v tisku dočteme, že čínská firma eh, převzala tam ty zdroje, eh, hledá takové zdroje technologické, značky a podobně. Mnohé ovšem se také snaží rozšířit trh a podpořit si eh, rozvoj obchoje. A A e, často je zatím také pokus o imigraci, emigraci skrze investice. Činnosti jsou velmi rozmanité, velice často je to nenáročná výroba, zejména ve střední a východní Evropě a občas e, jsou to služby, které nejsou příliš znalostně náročné. Na základě toho se pokoušíme odpověď na otázku, nakolik se čínští investoři liší od investorů z jiných zemí. Čili otázka zní, jestli tady investují zde jinak než jinde. Eh, když to tady porovnáme s čínskými investicemi do Afriky a Latinské Ameriky, je zřejmé, že eh, tady to méně pro zdrojích a méně po využití Eh, využití eh, méně po využití stávajících eh, výrobních prostředků. Ve srovnání s Spojenými státy se více zabývají využitím stávajících kapacit jako technologie, značky a veřejných veřej, veřejných eh, zařízení eh, typu infrastruktury. Eh, také se zde méně, méně hraje otázka politická, menší roli hraje otázka politická, není dochází tady k takové politizaci, jako třeba ve Spojených státech. Ve Spojených státech se to dnes velice silně debatuje, to jsme slyšeli i nedávno v Evropě, eh, takovéto politické konflikty kolem čínských investic zatím nejsou. Čili eh, nyní eh, pár příkladů. Takže první příklad je, je evropská legislativa pro fúze. Vlastně můžeme říci, že v loňském roce eh, došlo k určitému případu, kde se tedy eh, kde proběhly určité konzultace. Eh, klíčové je tady to, aby tedy mm, bylo trošku jasnější, jak velké jsou čínské firmy. Měli jsme tady pět příkladů a musíme říci, že většina těchto firm je mezi pětisty největšími firmami podle eh, časopisu Fortune a ty usilují o eh, převzetí anebo o společné podniky s předními evropskými firmami. Eh, evropská regulace musí posoudit, jak velká je příslušná firma. Tyto firmy jsou pod, spadají pod SASAC v Číně, což tedy je jaksi čínský dohled nad ocelářským průmyslem a to se týká všech čínských firm v oboru. Pak existují tedy centrální dozorové orgány a také místní dozorové orgány a samozřejmě ty jsou politicky kontrolované. Když se tedy si vezmete dohromady všechny takové ty řetězce, pak eh, z toho vzniká China Links a eh, to tedy je předmětem další regulace. Eh, politická kontrola má určitě vliv na místní orgány a z toho se odvozuje zase problematika neférové konkurence. Takže my jsme v, tady měli jeden případ, kdy se kdy nebyly splněny podmínky, ale ve všech dalších případech evropský regulátor vycházel tady z hlediska eh, retailového a to znamená, že to povolil, uvidíme, jak to bude dál. Druhý případ je v Polsku, to je příklad Kovek, Eh, já vám o tom nebudu celém eh, vyprávět, ale v podstatě šlo o to, že polská vláda očekávala, že eh, Číňané budou sehrávat významnou roli při investici do dálniční sítě. Nakonec to příliš nevyšlo. Na druhé straně ovšem čínské firmy byly připraveny znovu vyjednat eh, dohody, ale je to poněkud eh, jiná situace než třeba v Asii nebo v Africe, takže tam došlo k značnému nepochopení regulace v polském kontextu. Třetí příklad to je Volvo. To je eh, Volvo versus Gili. Gili je soukromá automobilka, poměrně malá, a de facto ne, nedošlo, když to předzatí se odehrál před dvěma lety, nedošlo k nějaké skutečné akvizici nebo sloučení těchto firm. A to je poněkud odlišné od amerických eh, firm, kde došlo k jejich převzetí kde tedy eh, Číňané vyslali své vlastní manažerské eh, firmy. Takže dá se říct, že eh, čínské firmy jsou poměrně slabé, pokud se týče řízení firm na mezinárodním měřítku. Máme tady zkušenost TCL Thompson a také, tedy my bychom to možná neměli nasývat časovanou bombou, ale je to určitá budoucí výzva pro eh, místní firmy, ať už se to týče tedy rozdílu v technologické úrovni a stylu řízení a tak dále. Čili to jsou věci, které zatím jaksi nehrozí, ale Eh, hostitelské země v Evropě se budou muset připravit na nové výzvy. No a další věc, eh, Čína v Prato, ve firmě Prato, v Prato, to bylo tedy velice významné místo eh, soustředění textilního průmyslu v Itálii, kde tedy došlo poslední eh, době eh, k poklesu výroby, zejména kvůli odlivu pracujících a v 90. letech eh, se to ujali právě Číňané, kde byl jaksi zaveden jakýsi nový business model tím, že se podařilo svázat do řetězce spoustu drobných menších firm. Byla ta struktura velice, velice Eh, flexibilní a prostě ten starý textilní průmysl se takto přerodil eh, v, v průmysl módní a objevil se tam také množství tedy eh, lidé přímo jakoby importovaných z Číny a žili samozřejmě v poměrně chabých podmínkách. Čili eh, politické implikace průmyslová restrukturalizace může být eh, důležitou výzvou, eh, pak je tady restrukturalizace průmyslu a samozřejmě vznik etnických komunit. Děkuji vám, pane profesore. Bylo to opravdu výborné a fascinující pro nás, kteří se zvláště zabýváme Čínou. Já tedy mě zajímalo, zda se někdo chystá také eh, převzít eh, britské taxíky. <laughs> No nic, eh, děkuji vám, pane profesore. A nyní s kolegu z Evropské obchodní komory v Číně. A prosím, ten 10 minut. Mám 14 slajdů a čtyři hlavní body, takže to snad zvládnu během deseti minut. Dívali jsme se na čínské investice v Evropě a já budu hovořit o evropských investicích v Číně, o možnostech, které tam existují a těžkostech. Za prvé, Čína a její vliv neklesá. Udělali jsme průzkum mezi svými členskými společnostmi a zjistili jsme, že podle nich je Čína stále důležitější pro evropské firmy. Proč? Za prvé, protože to je velký trh, který rychle roste a stále větší podíl celkového příjmu evropských společností je generován v Číně. Jinými slovy, tedy Čína se stává stále důležitější pro evropské firmy a evropské firmy jsou ochotny investovat v Číně. 63% účastníků tohoto výzkumu řekli, že plánují nové investice v Číně během nadcházejících dvou let. Jedná se o investice do vlastních operací, ale také do kapitálu. 71% z 600 firm, které odpověděly na ten dotazník, řekly, že Čína patří mezi tři nejběžnější destinace pro budoucí investice. Takže Čína je strategicky důležitá. Evropské společnosti chtějí do Číny investovat. To je dobrá zpráva. Proč těch investic není více? Kvůli regulačním bariérám. Stejných firm jsme se ptali, zdali čínská vládní politika ovlivňuje jejich každodenní praxi. 42% během posledních dvou let řeklo, že se situace stěžuje, stě, eh, zhoršuje. Řekli, že prostředí pro evropské firmy a obecně zahraniční firmy diskriminující, což je nebezpečně hodně a následně přicházíme o příležitosti, protože 48% firm řekla, že to má dopad na jejich příjmy. Tedy, že regulační bariéry snižují jejich příjmy. Také jsme se jí zeptali, jestli chtějí přejít jinam se svými investicemi. 22% řeklo, že ano. A to z důvodu, že se zvyšují a platové náklady, ale také z toho důvodu, že tam je těžší regulační prostředí a také, že ostatní trhy jsou také atraktivní. Ano, Čína je strategicky důležitá, ale to tež platí i pro jiné trhy. A firmy si to vždy spočítají, jestli se jim dané riziko vyplatí. Čínský růst vychází z určitého modelu, který není úplně vyvážený, protože máme státní firmy, veřejné firmy, eh, soukromé firmy a zahraniční firmy, s každou se zachází jinak. Státní firmy jsou v podstatě administrativní monopoly, které mají regulační výhody a eh, mají lepší přístup ke zdrojům i k financím, zatímco soukromé firmy, čínské, zaznamenávají větší problémy. Podobné jako zahraniční firmy, ale u zahraničních firm se objevují konkrétní překážky, eh, třeba staré požadavky na společné podniky a licenční požadavky týkající se společných podniků a přístupu na trh. Hovořili také o tom, že do značné míry nemají šanci přispět k vytváření standardů, které mohou působit jako netarifní překážka eh, přístupu na trh. V nedávném pozičním dokumentu, který vychází každý rok, jsme identifikovali nejenom překážky přístupu na trh, ale také pět problémů, které Čína podle nás musí řešit. Přístup na trh, konkrétně v oblasti zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky představují obrovskou příležitost pro evropské firmy, ale je těžké se k ním dostat. Před očima zákona si naše firmy nejsou s čínskými firmami rovnými. A platí tam jiné podmínky pro subvence a už jsem zmiňoval problém technologického transferu. Podívejme se na přístup na trh. Tady zase vidíme pět oblastí, ve kterých existují určité rezervy. Za prvé máme plně chráněná odvětví. To možná bylo smysluplné před deseti lety, když Čína vstupovala do Světové obchodní organizace, ale svět se mění. Někteří aktéři v těchto plně chráněných odvětvích přecházejí na globální trhy a z toho důvodu se domníváme, že je potřeba zrevidovat tuto politiku. Požadavky na společné podniky už jsem zmínil. Často v podstatě je to způsob, jak zajistit transfer technologií, protože potřebujete čínského partnera a ten přistoupí na společný podnik jenom za předpokladu transferu technologie. Licenční požadavky to je další oblast, která by se dala zlepšit, protože pokud žádá o licenci čínská firma a zahraniční firma, tak neplatí stejné podmínky. Často se hovoří o národní bezpečnosti. Není úplně přesně jasné, co to je a jak jsme říkali, je problém s vytvářením norem a standardů. Teď jenom velice stručně. Dvoustrané investice jsou pořád dosti malé. Když se podíváme na celkové investice z Číny, to je 3,5%, z Evropské unie je to zhruba 2%. Nicméně tyto vzájemné investice narůstají, už o tom hovořil pan profesor Van der Bulge. A eh, Evropská obchodní komora v Číně to podporuje, protože si myslíme, že je dobré pro evropské firmy investovat v Číně, protože to podporuje hospodářskou soutěž, eh, zvýší to efektivitu našich firm tam. Prostě obecně je to dobré. Čína se ale musí nad několika věcmi zamyslet a konat. Stále více vidíme investice z Číny v Evropě do oblastí, ve kterých nemají evropské firmy přístup na čínský trh. Jinými slovy se tedy prohlubuje propast mezi tím, co můžou evropské firmy dělat v Číně a co mohou čínské podniky dělat v Evropě. A to je potřeba řešit. Je to v zájmu Evropy, ale zároveň je to i v zájmu Číny, protože pokud se to nevyřeší, tak v Evropě proti tomu bude narůstat odpor. A tento odpor potenciálně může snížit investice, případně snížit možnosti pro Čínu k investicím v Evropě. Co by to znamenalo z hlediska dohody? Myslím si, že potenciální dohoda musí reflektovat realitu Nemůže to být jenom národní zacházení po založení, je také potřeba se zabývat otázkami před založením. Co má přesně na mysli? Konkrétně. Jaké překážky? V pozičním dokumentu předkládáme 45 doporučení týkajících se přístupu na trh z 35 odvětví. Existuje katalog zahraničních investic a my se domníváme, že to je e, takový zastaralý nástroj, který pravděpodobně byl potřebný na samém začátku, když se Čína začala, e, když se dostala do fáze toho posledního růstu. Řada těch odvětví, které jsou otevřené, které nejsou otevřené, pardon, by mohla být otevřená. Existují odvětví, kde stále existuje státní monopol a myslíme si, že opravdu nazrála doba pro to, aby tato odvětví byla otevřena. A říkáme to také čínské vládě. Kromě toho také klasické podmínky pro ochranu investic, to možná ani nemusím říkat, takže vám tímto poděkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. Když jste hovořil o investicích v Číně a přístupu na trh, tak mě to zaujalo. Já velmi souhlasím s tím, co jste říkal. A myslím si, že je vždy zajímavé vyslechnout si ty, kteří eh, přímo podnikají v Číně. Děkuji. A nyní dám slovo Helmutu Šulcovi, který je zpravodajem pro Čínu. Děkuji. I já jsem chtěl poděkovat za vystoupení v rámci prvního panelu a o zajímavý úvod k tomuto tématu. Možná je složité najít ten správný úhel, ze kterého přistoupit k této diskusi, protože z úvodních projevů vyplynulo, že jednou z hlavních otázek je, jak přistupovat k evropským investicím v Číně a naopak k čínským investicím v Evropě. Já jsem se včera večer díval na pár dokumentů a našel jsem knihu Henryho Kissingera o Číně. Možná jste si ji přečetli, každopádně to stojí za to, protože v této knize popisuje co se stalo, když v roce 1973 přijel do Číny a začali vyjednávat. Jak v podstatě dojít ke společnému ke společným krokům. Předpokládám navíc, že v roce 73 nebyla ta situace tak stejná jako teď. Jednalo se o něčem jiném. A Kissinger říkal, že dohodnout se neznamená nutně dopředu si definovat kompromis, ale přistupovat rovnoprávně k pozicím obou partnerů a potom zjistit, jaký zájem je spojuje, zájem o vyřešení jakých otázek. A, a myslím si, že Evropa se potřebuje definovat, jaké má zájmy na čínském trhu ale také pochopit, jaký zájem má čínská ekonomika na Evropě. Jestli je v našem zájmu, aby Číňané investovali do evropských ekonomik. Když poprvé vystoupil pan profesor z Antwerp, tak připomenul, pan profesor van de Bulke také připomenul, že Rusko a východní Evropa je taky součástí Evropy, ve které Čína investuje. Já jsem chtěl říci, že dnešní slyšení by mělo přispět k tomuto, eh, k tomuto pochopení dvou věcí. Mají-li se zbližovat investiční ekonomiky obou partnerů, tak je potřeba stanovit eh, jasné, spolehlivé pozice, které umožní investorům, aby přispěli ke zbližování ekonomik, protože konec konců řešíme stejné problémy. Dnes ráno zazněla zpráva monitorovací skupiny a bylo řečeno, že Čína má 1,4 miliardy obyvatel a když budou spotřebovávat tolik, co my, tak pochopitelně Číňané budou muset hledat suroviny někde jinde. Je tedy potřeba, abychom měli otevřenou mysl a aby oni měli otevřenou mysl, co se týče třeba eh, Afriky jako, jako zdroje surovin. A následně my, jako dva ekonomičtí partneři, můžeme přispět k reorganizaci globální ekonomiky. Na tomto základě bychom měli přistupovat k kritériím pro investice na straně evropské i na straně čínské. Takže tímto způsobem bych chtěl zahájit tuto diskusi. Dnes jsem dostal přehledy výzkumu FTI, který byl proveden v létě 2012 mezi zainteresovanými stranami v Evropské unii. Hovořilo se tam o různých problémech, například třeba nesrovnatelnost kultur, dívají se na Čínu jako na zemi, která eh, neprosazuje lidská práva tak jako Evropa a Čína také eh, třeba ignoruje politiku týkající se snižování emisí a trvalé udržitelnosti. Čínští investoři se soustředí pouze na krátkodobé, nikoli dlouhodobé cíle a zisky. A eh, navíc chybí transparentnost mezi čínskými investory, co, co se týče původu peněz a někdy také není úplně jasné, jaké zájmy a e, záměry vlastně čínští investoři mají. V evropské ekonomice tedy existuje určitý strach z Číny a to je jeden z faktorů, kterým je třeba se postavit. Já jsem chtěl říct jasně, že s tím nesouhlasím, že je potřeba se k tomu postavit jinak, vyslechnout si to, co říkali tři řečníci. Konec konců, minulý týden v Německu se dostal na trh dokumentární film o firmě Putzmeister a je to firma, která přešla úplně do čínských rukou a zaměstnanci jsou rádi, že prostě nepřijdou o práci, že ta firma běží a přitom byly zachovány evropské standardy eh, práce. Potom ale zase známe třeba případy z Řecka, kde firmy převzaly čínské firmy a došlo ke snížení pracovně právních standardů v Řecku těchto firmách. To tež platilo i pro zaměstnance, kteří eh, přijeli do Řecka, v podstatě konkurují místní pracovní síle. Otázka tedy, jestli investiční politiku, o které jsme tady začali diskutovat, napojíme na ekologická a pracovně právní kritéria. Tedy, aby v tomto platil stejný pro Čínu i pro EU. Děkuji. Paní Desánes, chcete to komentovat? Ano, velmi ráda. Já si myslím, že tady jsou dvě otázky spojené s eh, problematikou E, investic a kolega Schulz to právě zmínil. Jednak je to otázka transparentnosti Říká se, že čínské investice v Evropě nejsou zatím významné, i když rychle rostou. Otázkou také je, odkud ty peníze pocházejí. Jedná se o strategické investování, jedná se o e, pře bírání e, podniků. E, znamená to je jenom pohltit, nakoupit případné ochranné známky a nechat ty firmy padnout. Je tady prostě určitý počet otázek a já si myslím, že podobně jako ve Spojených státech, kde se zamýšlejí nad otázkou transparentnosti eh, v zahraničních investic, tak je třeba tomu tak učinit i v Evropské unii. Já jsem se před rokem či rokem a půl ptala komise, jak to vypadá z dohledatelností evropsk- eh, čínských investic eh, v Evropské unii. Komise mi na to neodpověděla s tím, že nemá přesné údaje, alespoň tehdy je neměla. To si myslím, že je velice škoda, protože to E, přiživuje různá podezření, což možná by nebylo e, nutné a rozhodně to není dobré. A pak je to otázka evropských či zahraničních investic v Číně. Ve všech těch e, procesech joint ventures si Číňané kladou jako e, podmínku podpisu smlouvy transfer technologií a to je zase problematické, protože my, když tady děláme různá ta, různé ty typy dohod o spolupráci v Číně, tak ten transfer technologií to by nám mělo trochu dělat vrázky, nám všem Evropanům. A třetí otázkou je otázka reciprocity. Dovedeme si všechno možné představit, ale musí to být vzájemné, musí to být reciproční. Můžeme e, samozřejmě e, o letčem zuvažovat, ale je třeba, aby to platilo pro obě strany. Takže to jsou pro mne e, tyto tři základní otázky a chci kolegovi poděkovat za to, že toto slyšení uspořádal, nebo tě nesmírně zajímavé. Eh, předsedající, děkuji. Eh, ano, děkuji. Myslím, že to je velice případná událost. Eh, minulý týden jsme byli s delegací pro vztahy s Čínou právě tam a také jsme navštívili tu obchodní komoru Evropská unie Čína a musím říct, že ta diskuze byla velmi zajímavá a její atmosféra trochu odlišná od té naší dnešní. Mám dvě připomínky. Když hovoříme o Evropské unii a Číně, tak je to vždycky plno hezkých slov, strategie, partnerství, strategické partnerství, ale když se přejde od slov k činům a o konkrétní e, představy toho strategického partnerství, tak my jsme viděli možná ne víc než osm E, zásadních bilaterálních závazků a kromě toho několik dalších menších, méně významných závazků v takovém e, balíčku a to bylo všechno trošičku abstraktní. E, ale tady je třeba si uvědomit, že je to otázka Evropy. Eh, obecně je vnímáno, že naší hlavní slabostí ve jakým, v jakémkoliv vztahu s Čínou je neschopnost vytvořit skutečnou strategii jednání s Čínou a eh, neschopnost eh, slučování těch velice silných bilaterálních závazků a dohod, které přicházejí z těch největších unijních ekonomik s Eh, celounijním zájmem. Za druhé, když hovoříme o symetrii a obdobné eh, zacházení, eh, a tak dále a tak podobně. My jsme měli v Movkom jednání a jeden kolega z EPP se ptal Eh, to samé. Proč ne symetrie? A Číňané přišli s odpovědí, která nás trochu uzemnila. Řekli, mi, řekli nám, skutečně chcete symetrické zacházení, eh, protože eh, čínský trh je otevřen pro nějakých 50 naše firmy kontrolují eh, vlastně velmi malý podíl celkového trhu Evropské unie. Eh, hovořili o eh, roli našich firem, které se zabývají informatikou. Prostě celé to ukazuje na to, že nemáme dost jasnou strategii vůči Číně. Ono by to bylo hezké intelektuálně se v tom vyžívat, ale problém je v tom, že je třeba si uvědomit, že s Čínou musíme jednat jako Unie a ne jako zástupci Německa, Francie, Rumunska a tak dále. Když eh, budeme dál eh, postupovat bilaterálně, tak eh, budeme prostě dále ztrácet. Ale já jsem asi příliš naivní, když si myslím, že skutečná celounijní strategie vůči Číně je možná ale pokud prostě tato strategie nevezme na palubu, tak všech 27 členských států, tak to bude zase jen cár papíru. Děkuji. E, naši tři panelisté e, jsou zde, já je teď vyzývám, zdali by nás eh, nechtěli informovat o svých stanoviscích a to pokud možno co nejstručněji. Děkuji. Já možná zkusím velice stručně eh, komentovat to, co řekla eh, paní De Sandes. Já si myslím, že ta dohledatelnost je jedno ze zásadních témat. Jeden z bodů v závěru mé prezentace byl o tom, že jak Unie, tak Čína by měly učinit víc proto, abychom měli o těch investicích lepší a konkrétnější údaje. A pak ještě jedna věc. My dost dobře až do posud nevíme, jak vypadá inova, eh, politika v oblasti inovací v Číně samotné, abychom měli celkový obrázek. A reciprocita, eh, tou jsem se také stručně zabýval, vnímám to jako eh, věc důležitou, ale také obtížnou a věřím, že se s tím evropští politici nějak vyrovnají. Děkuji. Já budu také stručně reagovat k tomu poslední bodu strategie partnerství mezi Čínou a Evropou. V jedné z našich předchozích studií jsme si uvědomili, že členské státy mají poměrně odlišný postoj, co se týče registrování investic eh, podle údajů OECD. Některé státy jsou velice otevřené, co e, se týče e, regulace e, v té první fázi, jiné jsou zase striktnější v těch dalších fázích či etapách, takže i z tohoto důvodu si myslíme, že Evropská unie potřebuje jakousi společnou politiku v oblasti zahraničních investic, aby mohla také více regulovat své eh, členské státy, aby to sjednotila eh, u těch států, které jsou různě velké. Já si ještě volím doplnit k tomu, co řekli kolegové. Ohledně transferu technologií, no tak tam nemohu než velice souhlasit. To by mělo být skutečně eh, rozhodnutí podnikatelského typu, na rozdíl od ceny, kterou je třeba zaplatit pro přístup na trh. A to je jeden z důvodů, proč eh, tady je situace nerovná. A zase je v zájmu Číny takto postupovat, protože pokud toto bude existovat a pokud tady prostě není úplná ochrana eh, té technologie po té, co došlo k jejímu transferu, no tak prostě podniky nepůjdou do Číny s těmi svými nejsofistikovanějšími technologiemi. A eh, to je ztráta pro Čínu. Takže já si myslím, že velká velké, eh, ty nejlepší evropské firmy by mohly eh, v tomto směru prospět Číně mnohem víc, pokud ovšem budou mít spolech na to, že ty jejich technologie, nejnovější technologie budou dobře chráněny. Za druhé, k té reciprocitě. Já si eh, myslím, že Evropa je nepochybně otevřenější než Čína. A rád si srovnám údaje s kolegy z Moskva, abychom viděli, jak to vypadá s jejich stížností a s našimi pozičními dokumenty, které které již vydáváme 12 let a které se prostě nedostávají ke sluchu těch, kteří by je měli vnímat. Když hovoříme o reciprocitě, tak bychom měli hovořit o konstruktivní a pozitivní reciprocitě a měli bychom eh, vyvinout větší úsilí, abychom Číně vysvětlili, že to je v jejím vlastním zájmu se poohlédnout po tom, jak ta situace v zemi vypadá, eh, protože eh, tam je tady prostě určitá politická rezistence a když to takto bude pokračovat, tak jejich přístup na evropský trh bude stále obtížný. Je tedy třeba přesvědčit Čínu, aby se více otevřela, je třeba tak činit pozitivně, konstruktivně a e, je třeba vysvětlit, že to je ve vlastním zájmu e, této země. E, předseda, děkuji našim třem významným hostům. Myslím, že to bylo opravdu velice, velice užitečné setkání a velice podnětná diskuze. Děkuji všem jménem Evropského parlamentu za vaše prezentace, za vaše názory. Podobně jako náš zpravodaj, stálý zpravodaj k Číně, a já jsem také součástí té stále delegace, e, si myslím, že e, mohu říct, že souhlasím s řadou věcí, co tady zazněly. Jsou tady šance, jsou tady rizika, ale když už podnikáte, tak je třeba e, ta rizika přijmout děkuji ještě jednou, opravdu jsem si tu diskuzi užil. A pokud by teď chtěli hovořit, tak eh, eh, bych rád dal slovo eh, panu Jan Našianovi z Lidové republiky Čína a pak zástupcům komise. Takže zástupce Eh, Čínské lidové republiky. Pokud eh, si chcete teď vzít slovo nebo až na závěr, úplný závěr, prosím. Děkuji, dámy a pánové. Glad to be here. Um... Já jsem velmi rád, že tady mohu být, protože já musím eh, říct, že kež bych nebyl vystrašen těmi mnohými díky, ale mm, v zásadě já hla, souhlasím s většinou z toho, co zde bylo řečeno, proč eh, čínští investoři mají větší zájem o investice v EU a než jinde. Je to proto, že tady nedochází k politickým konfliktům, eh, je tady lepší investiční klima, což je důležité jak pro Čínu, tak pro EU protože Evropská unie má mnoho vlastních investic v Číně. A druhý bod? Já bych hovořil především o čínských investicích v EU. Jak řekl profesor Jan, eh, o, jak hovořil o tom případě Volvo, eh, jedna velká výhoda pro čínské investory, zejména pro ty velké investory, spočívá v tom, že eh, oni jsou eh, nováčky na trhu globálních investic, teprve se učí, ale myslím, že mají jednu zásadu a sice respektovat místní kulturu, zákony, regulace a podobně. Protože když jsem eh, minule byl v Gentu v největší zahraniční největší investici Volva eh, v zahraničí, tak prostě mi bylo řečeno Volvo je Volvo a Gili je Gili. A je třeba říci, že výroba ve Volvu výrazně zrostla a důvodem je to, že eh, zde investuje kapitál Gili a za druhé proto, že tato investice vytvořila také velký trh pro lokální firmy. Třetí bod je v tom, eh, co bych také chtěl říci k místnímu obsahu. Hovoří o tom experti, ne, eh, hovoří o tom jako o transferu technologie a podobně. Nicméně pokud já vím, E, Čína e, tedy akceptuje standardy APEC. A když se podíváte na již e, učiněné mezinárodní investory a v rámci také dohod o volném obchodu, tak v podstatě podle toho by tady neměl být žádný lokální obsah. Čili jak jste tedy o tom hovořili, o těch transferech, tak ve skutečnosti Čína, pokud já si pamatuju, tak eh, tam tady snad eh, nejsou žádné, nej, žádné požadavky na transfer technologií ze strany politické. Čili to, co říkáte, je velice zajímavé, protože, jak jste řekli, to je prostě obchodní chování. Čínští partneři hledají evropské partnery pro společné podniky. A pokud nemáte peníze, tak musíte mít něco jiného, co nabídnete. To je, myslím, zcela přírodní, přirozená filozofie, přirozený důvod eh, spolupráce, zakládání společných podniků. Čili já nemohu souhlasit eh, s tím, co bylo řečeno eh, o technologickém transferu. A já mm, tady také jsem se všiml, že eh, tady francouzská kolegyně, kterou znám velice dlouho, hovořila o nerovnováze. Ale ano, eh, možná, eh, když jste se ptala, jak to tady je s těmi finančními toky, tak příslušné čínské ministerstvo má dohodu eh, s Evropskou unii, eh, jak se budou mm, tady o účetnictví. Čili já si myslím, ať už jsme v Číně, v Evropské unii nebo v Spojených státech, eh, pokud peníze tedy jsou, eh, nemůžu, nemusíme respektovat to, jestli jsou legální nebo ne, ne, nejsou. Prostě máme účetní standardy a ty to jasně zodpoví. Že já si myslím, že takové ty otázky, odkud ty peníze jsou, tak to snad bychom tady neměli činit z toho problém. I think from the commission we have... Eh, tak, eh, za komisi tady máme Leopolda Rubinackého. Děkuji vám, dobrý večer. Děkuji za eh, prezentace všech tří panelistů. Eh, bylo to velice zajímavé samozřejmě. Asi jak víte, pane předsedo, po tom, co se událo, jak jste také říkal o eh, závěru z summitu EU Číny a o tom, jak se tady hovoří o smlouvě o investicích. Komise provedla tzv. impact assessment na základě širokých konzultací s evropskými partnery a já musím říci, že z ní e, vyplynula mnoho bodů, které jsou styční body s tím, co říkali panelisté. Čína je důležitá destinace přímých eh, investic eh, Evropské unie, je důležitým strategickým obchodním místem, Mnohí, mnozí v evropském biznisu se domnívají, že je důležité, aby také Čína investovala do Evropy a že je to důležité pro evropskou konkurenceschopnost. Situace je nicméně komplikovaná, situace je totiž asymetrická, poněvadž Evropa je velice otevřená cizím investicím, včetně čínských a naopak čínský trh pro evropské investice je stále velmi uzavřen. Máme zde řadu bariér, které komplikují investice do Číny, bariéry, které například vyplývají z licencí, z požadavků na společné podniky, je tady určitá diskriminace a tak dále. To jsou problémy, které je důležité řešit. V pokud možno budoucích jednáních, na která se připravujeme. Vědnávání nebude snadné a já se těším na eh, druhé kolo panelistů, kteří nám řeknou, jak také vnímají tuto situaci. Skutečnost, že přímé investice jsou eh, součástí evropské politiky, to nám jistě dá možnost eh, více řešit obchodní vztahy s Čínou spíše jako Evropa než jako bilaterálně. Otázka veřejných zakázek je samozřejmě také důležitá, nicméně my ji vnímáme poněkud odděleně od otázky investic. A konečně, pokud se týče strategického přehledu, tak to je jistě věc, která zatím je v rukou členských zemí <clears throat> na národní úrovni. Mnohé členské země eh, toto provádějí. Otázka eh, systému na evropské úrovni, tak to je otevřená. Komise se jí zabývá <clears throat> už proto, že eh, pokud o něčem takovém uvažujeme, měli bychom se zabývat transparentností, předvídavostí, přiměřeností, předvídatelností, přiměřeností a samozřejmě eh, je tady otázka otevřenosti vůči investicím. Eh, otázka je tady potom transparentnosti, tedy o to, kdo vlastně investuje, tak to určitě je třeba eh, mít neustále na zřeteli. A já si myslím, že komise se tím bude muset ještě více zabývat. Děkuji vám zatím. Děkuji. A nyní se eh, dostáváme k dalšímu eh, kroku. Já děkuji všem panelistům z prvního kola a nyní druhý panel. Máme zde dva akademické experty, kteří se budou zabývat otázkami přínosů a překážek a možná dalšími prvky Eh, bilaterální dohody o investicích. První prezentaci nám předvede pan doktor Skovgard Poulsen, který eh, pochází z Dánské rady pro výzkum, momentálně působí na college, na Field College v Oxfordu a zabývá se investicemi. Publikoval články o různých aspektech, jako jsou Eh, bilaterální investiční eh, dohody a podobně, což určitě souvisí s tím, co eh, my zde dnes momentálně projednáváme šíření moderních investic BID a možnosti pro přímé investice. Také přispěl do evropského, tedy výzkumu Evropské komise v oblasti BID, BID, pardon, a s otázkami eh, mezinárodních investic. Naším druhým expertem je pan profesor Wenhu Shan eh, z Xi'an univerzity v Číně a působil také v Oxfordu v roce 2002 má eh, titul z Cambridge Trinity College z roku 2004 a je nejenom akademickým expertem, nejbrž je praktikem, eh, tedy v oblasti právní. Eh, také zasedá na arbitrážní komisi, je centrální v Číně a také v několika provinčních těchto komisích. Široce publikuje o zahraničních investicích, o příslušných smlouvách a legálních aspektech investic EU v Číně. Je titulárním členem Mezinárodní Akademie komparativního práva v Hágu, viceprezident Čínské společnosti pro evropský e, právo a tak dále. E, jsme velice rádi, že jste zavítal také do Cambridge ta, promiňte, to je můj osobní zájem. Takže nyní pan doktor Pulsen. Mhm. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jenom aby bylo ve všem jasno, tak eh, chci říci, že jsem se účastnil částečně studie, kterou si zadala komise k hospodářským dopadům dvoustrané smlouvy Čína Evropské unie, ale na toto zasedání jsem byl pozván jako jednotlivec, to znamená, že to, co řeknu, není postojem Evropské komise, či nemá přímo návaznost na danou studii. Než začnu s prezentací, chtěl jsem pouze připomenout, že dohodnout se na arbitráži podle investiční smlouvy, smlouvy je velmi významný závazek pro jakoukoliv vládu protože v podstatě umožníte třem soukromým právníkům, aby určili zásadní otázky veřejného práva. Jinými slovy tedy, aby rozhodli o tom, jestli eh, je třeba legitimní a do jaké míry regulovat, eh, regulovat otázku ochrany životního prostředí a to navíc bez opravných prostředků. Je to velmi zajímavý systém v rámci mezinárodního práva. V podstatě je to pravděpodobně nejsilnější právní nástroj podporující globalizaci. A já bych se dnes pokusil soustředit na otázku, zdali můžeme očekávat, že smlouva o investicích mezi Evropskou unii a Čínou bude při veškeré, své moce, veškeré své moci mít zásadní dopad na investiční toky mezi těmito dvěma obchodními bloky. A tu otázku kladu a přitom si uvědomuji, že existuje mnoho jiných důvodů, ze kterých by vlády chtěly uzavřít smlouvy o investicích. Existuje řada důvodů, proč jsou tyto smlouvy důležité pro politiky a dovedu si představit, že jsou také důležité i pro úředníky z řady důvodů ale jeden a možná ten hlavní důvod, proč země na sebe berou už po desetiletí tyto závazky, spočívá v tom, že tyto smlouvy budou mít hmatatelný dopad na ochotu investorů investovat. Může to být přímý dopad anebo nepřímý dopad, ale v každém případě se domnívají, že takovýto dopad existovat bude. Jinými slovy tedy, pouze to, že budeme mít smlouvu o investicích s Čínou samo o sobě, povede k navýšení koherentnosti a k posílení investičních vztahů s Čínou. To ale přece nemůže být jediný argument pro zahájení vyjednávání. Není ani dostatečným argumentem, že takováto smlouva o investicích by dala přístup investorům ke státní arbitráži, zatímco v minulosti takovýto přístup neměli. To samo o sobě také nepostačí. To je v podstatě spíše a jenom prostředkem vedoucím k cíli a ten cíl je zvýšit blahobyt obou obchodních bloků. Vycházím tedy z tohoto předpokladu, který nemusí být pravdivý, že ekonomický dopad takovýchto smluv je důležitý pro politickou reprezentací Číny i Evropské unie. Jinými slovy tedy, než se pustíme do vyjednávání, tak se musíme položit otázku, jestli se dá očekávat, že takováto smlouva bude mít dopad na transakční náklady podnikatelské činnosti v zahraničí. Pokud ano, tak nás to vybaví argumentem pro zahájení takovýchto vyjednávání. Ale pokud ne, tak musíme najít jiné silné argumenty, pro zahájení tohoto dlouhého a drahého procesu vyjednávání, který povede k velmi významnému mezinárodně právnímu závazku pro obě dvě strany. Co tedy víme o dopadu smluv o investicích na to, do jaké míry investují nadnárodní firmy v zahraničí? Nebudu probírat eh, celou metodiku podrobně, musím říci, že nemáme dostatek údajů a následně tedy není možné pořádně odhadnout a, takovýto dopad systémem, který by empirický ekonom bral vážně. Můžeme se podívat ale na to, co říkají investoři. Tady máme řadu průzkumů, některé se týkaly Číny, mnohé z nich ale a mají buď to velmi malé vzorky, anebo špatně naformulované otázky a v některých případech, ve většině případů, mají obě dvě takováto omezení. Co se týče formulace otázky, tak investor pochopitelně nikdy neřekne, že nechce investiční smlouvy. Vždy chtějí další ochranu. Takže Klíčovou otázkou pro politiky a politiky i tady není, jestli investor chce takovouto investiční smlouvu, ale jestli tato investiční smlouva ovlivní jeho investiční rozhodnutí a pakliže ano, tak jak. V roce 2000 Evropská, unie, Evropská komise udělala eh, průzkum eh, řady investorů týkající se takovýchto smluv a ptali se na to, jestli znají investoři tyto nástroje. Odpověď většinou byla jednoduchá a zněla záporně. 50% vůbec netuší, netušilo z nich, co to je bilaterální investiční smlouva a pouze 10% takovéto smlouvy využívali ve své práci. Bohužel eh, se neptali, jestli tato činnost se týkala investičních rozhodnutí anebo následných sporů. Nicméně, na první pohled bychom měli být skeptičtí o tom, jestli tyto smlouvy ovlivňují činnost zahraničních investorů. Na druhou stranu se dá rozumně očekávat, že investoři od roku 2000 se o tom více dozvěděli, protože se zvýšil počet sporů a kromě toho evropské bilaterální investiční smlouvy neměly ustanovení týkající se přístupu na trh. Zatímco smlouva s Čínou bude obsahovat určité liberalizační prvky a to by mohlo být důležité pro investiční rozhodnutí. Takže potřebujeme nedávnější data, potřebujeme vzorek investorů ze státu jejichž vlády podepsali investiční smlouvy s liberalizačními ustanoveními a je potřeba, abychom se zeptali na to, jak tyto smlouvy ovlivňují rozhodnutí investovat do zahraničí. A takovýto průzkum máme. Před pár lety totiž se jeden americký kolega a, obrátil na podnikové právníky 75 velkých firm, ptal se jich, co ví o těchto smlouvách a jak důležité tyto smlouvy byly pro jejich rozhodování. A výsledky jsou celkem významné. Pouze pár právníků tyto formy příliš neznali. vedoucí pracovníci, kteří činili investiční rozhodování, o nich ale nevěděli a následně tedy tyto smlouvy neovlivňovaly výši investic amerických firm zahraničí, kromě pár řídkých případů. Předpokládejme pro chvíli, že evropsko-čínská smlouva povede k rozšíření přístupu na trh. Nad rámec toho, co nabízí Čína do nejbližší, do nejbližší budoucnosti. Nejspíš se to nestane, ale možné to je. A v podstatě ten průzkum říká, že ani v tom případě to nebude mít žádný zásadní dopad na rozhodnutí evropských investorů o výši investic v Číně a obráceně. Pochopitelně můžeme argumentovat, že se zajisté najdou nepřímé dopady investičních smluv na investiční toky mezi EU a Čínou. Velmi často se zmiňuje eh, celkem banální věc, týkající se pojištění politického rizika. Pokud, protože pokud má, máme e, investiční smlouvu, která sníží toto politické riziko, tak to bude mít dopady na transakční náklady investičních projektů. A mnozí říkají, že dopad na investiční toky je právě prostřednictvím nižších nákladů na pojištění proti politickému riziku. Ale v praxi tomu tak není. Já jsem provedl před pár lety výzkum a, tohoto odvětví a jak veřejní, tak soukromí aktéři říkali, že v podstatě téměř vůbec neberou tyto smlouvy v úvahu. Existují a, výjimky, například německá firma, ale jsou to výjimky. Co říkali tito aktéři? britská agentura eh, pojišťující zahraniční investice řekli, že je to sice uspokojivé, ale že, se, že, že, že neberou nutně BIT v úvahu. Nizozemsko řeklo to tež, zjednoduše nám to analýzu, ale není to rozhodný faktor. A v podstatě řekli nám to tež všichni, eh, včetně Světové banky a jejich agentury, eh, která se jmenuje MIGA. Dochází už mi čas, takže jsem chtěl jenom říci, že a soukromí pojišťovatele v podstatě říkali to že téměř nikdy neberou existenci této smlouvy v potaz, když eh, stanovují cenu takovéhoto pojištění proti politickému riziku. Co to znamená? Znamená to, že i když možná bude mít na právní strukturu investičních toků mezi EU a Čínou dopad takováto smlouva, tak nebude mít pravděpodobně dopad na destinaci ani objem takovýchto investic. Zainteresované strany tohoto vyjednávání, včetně vás, by si s tou měli odnes následující. Musí existovat politické důvody pro to, proč státní zpráva v Číně a Evropské unii by se měla pustit do tohoto dlouhého a drahého vyjednávání. Otázka tedy je, jestli finance, pozornost politický kapitál, který si bude vyžadovat tento proces, by se nedal využít jinde. Například politické a ekonomické vztahy obecně mezi Čínou a EU. Jinými slovy, povedou tato vyjednávání k maximálním reformám ve srovnání s náklady, které do ně vložíme? Možná ano, možná existují politické důvody, ale z ekonomického pohledu je to více než pochybné. Děkuji. Well, doctor, thank you very much. I... Děkuji mnohokrát, pane doktore. Byl jsem překvapený, že vůbec vědí, co to je BIT, protože kdykoliv já jsem se ptal někoho ze svého volebního obvodu o Evropské unii, tak vůbec ani nevěděli často lidé, kde je premiér Velké Británie, a na to, aby věděli, co to je Evropská unie. Takže jsem překvapený, že eh, lidé o tom měli alespoň páru. Dobrá, nyní dám slovo Panu profesorovi Monway Šanovi, už jsem ho krátce uvedl, takže jej nyní přivítám a já se moc omluvím, protože budu muset odejít a předám předsedání Helmutovi. Good evening. Dobrý večer, dámy a pánové. Nejprve chci poděkovat výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu za to, že mě e, přizval k této diskuzi o investičních e, záměrech a investiční politice Unie a Číny chci říct, že je to pro mě zvlášť velká výsada být zde mezi vámi. E, před pár lety jsem napsal e, takovou studii, e, která vyšla v věstníku pro mezinárodní obchod Journal of World Trade, kde jsem vlastně takovouto strategii svým způsobem navrhoval a doporučoval a o pět let později eh, je pro mě skutečným potěšením vidět, že se tato témata takto živě diskutují. Já si uvědomuji, že jsem jediným právníkem eh, v tomto eh, ctihodném sboru panelistů a dovolil bych si proto se soustředit skutečně na ty právní aspekty celého procesu. V podstatě chci hovořit o třech aspektech, a to o tom, jaký je stávající právní rámec eh, těchto vztahů eh, a za druhé, jak by měly vypadat VIT z právního aspektu a jaké jsou hlavní výzvy. Nejprve tedy k té první oblasti, jaký je současný právní rámec pro upravující investiční vztahy mezi Unií a Čínou. Je to taková skládačka, takový patchwork, protože existuje opravdu řada bilaterálních investičních eh, dohod. Jsou zde prvky mezinárodního práva i eh, národního práva. Jsou tady eh, bilaterální Eh, vztahy mezi a bilaterální dohody mezi Čínou a jednotlivými státy a mezi eh, Čínou a dalšími zeměmi, které nejsou uvnitř Evropské unie. Pak jsou tady samozřejmě úmluvy, ICSID, MIGA a eh, VTO. Eh, například eh, úmluva eh, ICSID je úmluva o řešení sporů mezi státy a investory. Úmluva MIGA se zabývá především zárukami poskytovanými pro, mezi, pro zahraniční investice a dohody VTO v některých svých částech se zabývají také aspekty ochrany investic a

Některé mají potom i e, některé prvky e, zabíhající do e, finančnictví a účetnictví a ochrany postupů v této oblasti. Pak jsou tady vnitrostátní předpisy, komunitární předpisy pro Evropskou unii a vnitrostátní předpisy pro členské státy a do hry vstupuje i čínské právo se svými normami. Tak to vypadá tedy stávající právní rámec. Samozřejmě, pokud hovoříme o bilaterálních eh, smlouvách a eh, tomto rámci, tak eh, nejvýznamnější z tohoto hlediska jsou bilaterální smlouvy mezi Čínou a členskými státy Unie. Nicméně zatím je toto neúplná ehm, škála, jejich sice 26, ale Irsko není e, začleněno a 23 z nich je účinných, to znamená e, tři zatím e, ne. Rovněž tyto smlouvy jsou nekonsistentní mezi sebou. Uvedu příklad třeba s přístup k mezinárodním arbitrážím a různá míra ochrany těchto smluv plný přístup k mezinárodní arbitráži, poskytuje e, vlastně, e, poskytují všech, e, vlastně prakticky všechna BIT, ale otázka objemu těch, toho očkodnění či náhrad, to je zase velice různorodé v těch jednotlivých smlouvách, je to upravováno v různé úrovni. A pak jsou tady ještě otázky toho, že některé spory mohou být po vzájemné dohodě řešeny mezinárodní arbitráží, ale musí to být zase otázka té vzájemné dohody, nevyplývá to automaticky z té smlouvy a tím pádem vlastně, že tady existují tyto, dalo by se říct, tři typy eh, smluv, bilaterálních smluv o investicích, eh, vzniká nerovná situace eh, všechny tyto smlouvy mají také ustanovení o doložce nejvyšších výhod. E, to e, samozřejmě znamená e, zvýšení vyvážené situace, ale vzhledem k judikatuře těch arbitrážních soudů tomu tak není, protože E, některá, něk, v některých případech e, se ty doložky nejvyšších výhod e, vztahují i na řešení sporů, jinde ne, takže se na ně nedá plně spoléhat. Pak je tady dohoda o spolupráci mezi Čínou a Evropskou, Evropským společenstvím ještě z roku 85. Ta je velice široce koncipovaná, ale nevytváří vlastně Eh, předpoklady pro závazné právní eh, závazky pro obě strany. Rovněž se hovoří Eh, od roku 2007 o dohodě o partnerství a spolupráci. Ale to ještě musí být realizováno. Takže rychlé zhodnocení stávajícího právního rámce vypadalo asi takto. Stávající rámec není ani kompletní, ani konsistentní především eh, není konsistentní a kompletní vůči mezinárodnímu právnímu rámci. Není koherentní, eh, je někdy příliš obecný, jinde příliš příliš specializovaný. E, dohoda o spolupráci je příliš obecná a e, jiné typy dohod jsou příliš specializovány. E, takže neúplnost, nekonzistentnost. A teď, proč bychom se měli zabývat bilaterální eh, dohodou o investicích mezi Unií a Čínou? Z právního hlediska by tady mohly být eh, tři hlavní důvody. Nejprve posílení bilaterální právní ochrany a prosazování této právní e, ochrany. Bylo by to jednodušší a méně nákladné. Jednalo by se o úplné pokrytí, to znamená, žádný stát by nezůstal mimo. E, do hry by vstoupilo i Irsko a e, i ty země, kde ta dohoda již existuje, ale nabyla účinnosti, by byly pokryté a samozřejmě by to bylo jednotné zacházení napříč Unii a mezi všemi unijními investory v Číně druhý důvod, rovněž by se tak zlepšil ten, zlepšily ty takzvané vnitrostátní právní systémy, jak v Číně, tak v Unii. Zlepšila by se kvalita eh, právních norem a nařízení v oblasti investic. Takovéto zkušenosti tady již eh, jsou i z minulosti v podobných případech a e, celý tento proces by usnadnil další chod e, reform v právní e, oblasti a možná i reform v jiných oblastech. A Číně by tak bylo umožněno vlastně tlačit více na ty reformy. Eh, tak jako je tomu v případě dohody se Spojenými státy. A pro Evropskou unii je to zase eh, ten úplně nejlepší eh, testovací způsob implementace takovýchto smluv. A třetí důvod je, že by to samozřejmě výrazně usnadnilo vyjednávání o dohodě, o, o multilaterální dohodě o investicích, takzvané MIA. A e, která e, by samozřejmě byla velice užitečná, e, protože obě strany se k tomu staví kladně. A je pravdou, že Eh, právě ten rozdíl mezi oběma subjekty zatím nevedl eh, k tomu, že, eh, byly podob, že by mohla být podobná dohoda uzavřena. A teď E, jaké by byly hlavní otázky, které by byly předmětem jednání při případném vyjednávání e, bilaterální e, dohody o investicích mezi Unií a Čínou. Nejprve by to bylo jistě téma liberalizace investic. To je pravděpodobně ten úplně nejzásadnější aspekt potenciálních jednání. V minulosti Čína e, nikdy nesouhlasila e, s nějakými dlouhodobě dopředu e, stanovenými závazky. I třeba v případě dohody s Kanadou, která je velice obsáhlá, Čína nesouhlasila s nějakými takovými to závazky. A to je také případ členských států Unie. A teď je zase situace e, trochu odlišná a dospívá se k názoru, že by takovéto kroky měly být realizovány. Spojené státy také zdůraznili tuto nutnost a e, bylo to předmětem jednání BIT mezi Spojenými státy a Čínou. Ovšem to bude pravděpodobně velmi obtížné téma, protože ani jedna ze stran nemá zkušenost s, takovouto, s takovýmto typem jednání jde o to, zdali jít cestou pozitivního výčtu či negativního. Dobře, já se teď teda, a to teda teď skončím. Ne, možná, že na čase to schrnout, pane kolego. Takže je třeba vzít eh, v úvahu eh, faktor času, je třeba si uvědomit eh, a zjistit a definovat, jaký sektor je silný, jaký je slabý, jaký je eh, konkurenčně eh, schopný na mezinárodní úrovni a tak dále. To bude pravděpodobně velmi obtížná část. A pak je tady otázka například ochrany investic. Ta již byla začleněna do většiny těch bilaterálních dohod se členskými státy. Teď by možná měla být méně pragmatická. Řešení sporů, to by také mohlo být téma, protože eh, je to nová věc a eh, kdo by měl eh, vzít v tomto směru za svou odpovědnost, je třeba promyslet důsledky všech těchto kroků. Takže pokud bych to měl teď eh, opravdu rychle schrnout, tak bych eh, řekl, že Evropská unie a Čína jsou pro sebe navzájem klíčovými investičními partnery s velkým potenciálem a že by tedy měli e, o těchto věcech diskutovat a tento potenciál realizovat. V tom e, e, jednání bude samozřejmě třeba vyřešit celá řada věcí a pravděpodobně nejzávažnější prioritou v tomto směru bude přístup na trh a řešení sporů. Děkuji, pane profesore. Venšua Upřímně řečeno, já bych rád Eh, požádal teď komisi v těch zbývajících eh, pěti minutách, eh, aby nám řekla, jak se staví k těm dvěma závěrům, jak to chce řešit Evropská unie byla jasná. Tady, či, ta Evropská strana byla jasná. Tam bylo řečeno, že nepotřebujeme žádnou smlouvu o investicích. A jak to vidíte vy, dám vám rád šanci na to, abyste reagoval. Myslím, že by to bylo velice užitečné si teď vyslechnout názor komise. Situation is as follows. Um, before the takže situace je taková. Před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost jsme měli určité rozdělení kompetencí v Evropské unii. Eh, závazky pro přístup na trh eh, v FTAčkách si vyjednávalo Eh, Evropská unie v rámci VTO, ale nebyla zde kompetence eh, k jednání o ochraně investic. To znamená, že ochranu investic musela vyřešit eh, každá členská země zvlášť. Výsledkem je to, že všechny členské země, kromě Irska, mají bilaterální dohody o ochraně investic s Čínou. Jestli je užitečné nebo není mít společnou investiční smlouvou takovou eh, s takovým strategickým partnerem, jako je Čína. To už bylo rozhodnuto a rozhodli jsme se, že ji chceme. Všechny členské země eh, s výjimkou Irska, která do takovýchto investičních dohod nejde, eh, se domnívají, že taková investiční dohoda je vhodná. Nyní máme dvě možnosti. Buď necháme všechno tak, jak to je, Máme tedy členské země, které si přejí ochranu, taky mají. Ty dohody jsou různé. A nebo využijeme možnosti jednat jako Evropská unie. A závěr, že Evropská unie eh, dosáhla eh, na samitech s Čínou eh, to, že má už do kompetenci a mandát vyjednávat s Čínou o jedné centrální dohodě o ochraně investic. Ale samozřejmě to samotné eh, není eh, klíčem, to by totiž nestačilo, abychom vyřešili určité nedostatky, o nichž tady byla řeč dnes odpoledne, nedostatky v oblasti investiční, zejména pokud se týče čínského trhu. Čili my se domníváme, že pokud chceme jít cestou vyjednávání investiční dohody s Čínou, je třeba tam zahrnout také prvky přístupu na trh, protože domníváme se, že pokud to tak učiníme, budeme mít daleko silnější nástroj, který uspoří náklady ekonomickým operátorům a umožní lepší integraci ekonomik Evropské unie a Číny. Na to se připravujeme. Je tady samozřejmě řada problémů. Eh, částečně jsou to problémy zásadní, částečně detailní. Máme ovšem pozitivní odezvu od čínského vedení. Eh, ta zazněla na našem summitu a zaznělo tam, že investiční dohody budou muset se zabývat všemi důležitými aspekty, které jsou považovány za důležité s obou stran, včetně jednání o tržním přístupu. My bychom si přáli jasnější indikaci ze strany čínské administrativy, eh, zda jsou skutečně připraveni se pustit do toho vyjednávání o přístupu na trh. A pokud eh, by to nastalo, pak určitě budeme připraveni předložit doporučení k příslušným směrnicím. Jak jsem řekl, už dříve my jsme provedli posouzení dopadů, která budou schválena současně s doporučeními pro eh, vyjednávání směrnic. A eh, naše posouzení dopadů jasně ukazuje možnost eh, nebo říká, že zahrnutí prvků, jak ochrany investic, tak přístupu na trh eh, bude výhodné pro Evropskou unii a určitě to vyřeší řadu nedostatků, s tím se potýkáme nyní. Vzhledem času končím a děkuji vám. Thank you much. Eh, děkuji vám. Eh, z mého hlediska by tady byla otázka, kdy a jak budeme mít k dispozici zde v Evropském parlamentu váš posouzení dopadu, ale jelikož my tady máme web streaming, tak to bude také samozřejmě přístupné veřejnosti a veřejnost bude moci eh, se zajímat, o čem to vlastně je. A za druhé, na základě osobní zkušenosti bych chtěl říci, že investice občas mohou stát v cestě ekonomickému rozvoji v určité oblasti, poněvadž omezují konkurenceschopnost některých odvětví. To je také moje německá zkušenost. Já myslím, že je třeba eh, si dobře uvědomit, kterým směrem a s jakými kritérii chceme spolehat na investiční politice. A z tohoto důvodu já bych byl pro takovouto investiční dohodu, ačkoliv z Oxfordu zaznívá hlas, že takovéto dohody jsou pochybné. Možná, že byste to na to mohl ještě krátce odpovědět. Um, we are working on, uh... Děkuji. My pracujeme na doporučeních k vyjednávání směrnice a jak bylo řečeno, udržeme kontakty s čínskými orgány, které lépe chápou in, eh, tedy zájmy a za měry obou stran. Jakmile budou přijata tato naše doporučení komise, eh, bude zde samozřejmě také možnost eh, zveřejnění Eh, té studie z posouzení dopadu, bude to možnost eh, ji tedy zveřejnit. Eh, zatím musím říci, že mm, jaksi formálně toto posouzení dopadu neexistuje, zatím to nebylo schváleno v kolegiu komisařů. Co se týče investic, jak jste k tomu poznamenal, my určitě vycházíme z předpokladu, že investice jsou pozitivní, že to jsou celkové pozitivní prvky, má to pozitivní efekty a je tomu tak, eh, jako u každé liberalizace jsou vítězná odvětví a jsou výtvětví, odvětví, která tím trpím. Ovšem to je samozřejmě podstata jednání o přístupu na trh. Poněvadž samozřejmě jsou tady citlivější odvětví a tam je třeba vyjednávat eh, prozíravěji. Pokud se týče otázky uplatňování regulace a práva, bilaterální dohoda o investicích nebo investiční pravidla neumožňují výjimku z uplatňování národního práva. A to znamená, že investoři přicházející do Evropy musí eh, respektovat evropskou i národní legislativu a tak tomu bude i do budoucna. Děkuji vám. Děkuji vám. Bohužel eh, nastalo to, čeho jsem se od začátku eh, bál, že tedy eh, slyšení dospělo ke konci. Já děkuji sekretariátu za přípravu tohoto slyšení a bohužel nemáme více času ke další debatě, k závěrům druhého panelu. Já děkuji profesoru Žanovi, profesoru Polsonovi za jejich eh, účast a já na závěr chci poděkovat všem za vaši cennou účast, také za účast komise, za vaši připravenost odpovídat na otázky. Předpokládám, že to bylo účinné, plodné a obohacující celá tato debata a diskuse Dozvěděli jsme se mnoho ze všech stran a jsem přesvědčen, že také v další práci komise i monitorovací orgánu a že to všechno přispěje k zahájení jednání o bilaterální investiční dohodě mezi EU a Čínou a náš výbor to bude určitě s velkou trpělivostí a velkým zájmem sledovat. Já vám tady ještě jednou děkuji za účast. Chtěl bych poděkovat také překladatelům, kteří pracovali celou dobu a všechny příspěvky budou eh, během několika dnů k dispozici na webových stránkách eh, našeho výboru. To znamená, že každý si to bude moci detailněji prostudovat. A ještě eh, mám zde požadavek, abych všem eh, eh, členům výboru a dalším řekl, že další zasedání proběhne 26. listopadu od 15 do 18.30 zde v Bruselu a poté 27. listopadu. Děkuji vám. I don't. I just present. you mind?